Uh, so, a very good afternoon, everybody, and a warm welcome to the European Parliament uh, for those who come uh, to visit, especially for the hearing. Přeji vám uh, všem dobré odpoledne a vítám tady ty, kdo přišli na odpolední slyšení, které se týká vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Je to důležité téma, kterým se teď zabývá náš výbor. A jakožto součást naší práce se nám zdálo vhodné vyslechnout si názory různých zúčastněných stran. Já jsem velice vděčný zpravodaj našeho výboru Jirgenu Kreutzmanovi za to, že zorganizoval toto slyšení a že dal dohromady tolik zajímavých lidí. Máme před sebou docela hodně práce, takže jenom pár otázek eh, k tomu, jak to bude probíhat. Eh, potom Jürgen Kreuzmann lépe uvede celou tu otázku a bude mluvit o tom návrhu a detailech návrhu. V podstatě eh, se to slyšení rozdělí na tři zasedání, na tři části. Máte v programu. Na začátku každého toho bloku budou mluvit odborníci My jsme rozdali eh, různé časové harmonogramy a každopádně ty odborníci budou mít eh, všichni maximálně 10 minut. Budeme to měřit. Samozřejmě pokud nebudou potřebovat všech těch 10 minut, tak to bude výborné, ale opravdu se budeme muset držet toho časového harmonogramu. Dám jim možnost, aby nám tady promluvili. Budeme mít tedy tři bloky na konci každého bloku budou otázky, potom to zpravodaj schrne. Také jsme doufali, eh, že by tady mohli promluvit další kolegové, obzvláště zpravodajové z INTA a eh, z Jury, kteří doufám přijdou ještě později dnes odpoledne, abych jim mohl dát slovo. Takže takhle by to mělo vypadat a prosím, abychom se všichni přidrželi svého řečnického času, abychom skončili včas půl sedmé. A ze všeho nejdřív dám slovo Jirgenu Krojcmanovi a chtěl bych ještě uh, dodat, že tady máme tlumočení do většiny jazyků, myslím, pro ty, kdo tady poslouchají tlumočení. A asi bych měl taky ještě říci, že uh, toto slyšení je vysíláno po internetu, takže tady vítám i ty, kdo nás sledují po internetu což bude možná docela hodně lidí z těch eh, skupin, které tento návrh zajímá. A teď už bez dalšího zdržování předám slovo Jirgenu Krojcmanovi, aby mohl zahájit slyšení. Malcolm. Děkuji, Malcolme. Dozvěděl jsem se, že se dnes přihlásilo více než 50 zájemců, takže já vás srdečně vítám na slyšení o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Těší mě, že jste přišli v tak hojném počtu. Centrem našeho zájmu je návrh eh, komise eh, pro předsevání nařízení z roku 2003. Tam je stanoveno podle jakého postupu postupují celní orgány v takovém případě, když je zboží podezřelé z porušování práva duševního vlastnictví. Ustanovení jsou dosti technického charakteru a ne všechny dopady jsou pro lajka přímo zjevné. O to důležitější je pro nás poslankyně a poslance Evropského parlamentu vyslechnout příslušné aktéry, kteří jsou největšími eh, odborníky v daném poli. Proto zde máme mnoho zástupců hospodářské sféry i veřejného sektoru. Spolu se stínovými zpravodaji jsme se rozhodli, že rozdělíme slyšení na tři části. V první se bude sbírat eh, konkrétní podněty, jak efektivněji provádět stávající celní kontroly. To znamená mimo jiné rozšíření rozsahu platnosti nařízení na nová práva duševního vlastnictví a porušování těchto práv. Jednou z kontroverzních otázek bude, zda celní orgány eh, mají také e, fungovat jako orgán stíhající porušení právo, protože to zatím nařízení nepokrývalo. A další otázka je, jak to mohou celní orgány dělat se svými omezenými prostředky. Dále je to otázka informační povinnosti, také například otázka, zda mají být zavedena pravi, závazná pravidla pro přepravce, tak aby bylo snažší zpětně vysledovat padělané zboží. Také je otázka, kdo bude ručit za kontroly a kdo ponese náklady. Pokud eh, přepravci budou, se budou podílet na nákladech eh, od určitého objemu, když nebudou dávat tolik pozor na to, co přepravují. To znamená, když někdo bude likvidovat zboží a bude chtít eh, vymáhat náklady a potom zjistí, že dodací adresa anebo odesilatel byly padělány tyto adresy, takže sfalšovány, takže oni pak nemají možnost tyto náklady na nikom vymáhat. Dále bychom měli zvážit, zda eh, držitelé práv, kteří většinou eh, nesou náklady za likvidaci, by neměli mít eh, povoleno transportovat zboží do takových zemí, kde je lze likvidovat ekologičtěji a snáze. Komise mě informovala, že to lze, ale musí to schválit celní orgány. Když například v Lucemburku objeví nějaké zboží, tak je otázka, zda se musí zlikvidovat v Lucembursku, anebo zda by to nebylo finančně výhodnější v Belgii nebo v Německu toto zboží zlikvidovat. Co se týče malých zásilek, zde komise navrhuje speciální postup, aby zde došlo k likvida- bylo povolena likvidace eh, zboží bez držitelů práv, pokud to bude nesporná věc. Pokud se ale nebude ptát držitelů práv, tak náklady musí přezít celní orgány a je otázka, zda to unesou a pokud ne, tak co dělat. Další téma je potenciální dopad na spotřebitele. Zavazadla jsou nadále vyňata z rozsahu platnosti nařízení, pokud se nejedná o obchodní využití. A otázka zní, kdy o tom nekomerčním využití můžeme hovořit. Mě, já bych přivítal, nevím, zda je, nám pomůže explicitnější definice. Když si někdo přiveze z dovolené 10 padělaných hodinek Rolex, je to ještě tolerovatelné nebo ne? A co když přiveze jenom jedny padělané Rolexy? Proto bychom měli také diskutovat o návrhu na speciální postup při likvidaci zboží z drobných zásilek. Jak zajistit, aby nebyly poškozeni odběratelé, pokud některé poško, eh, poštovní zásilky budou zlikvidovány omylem. Když si něco objednáte, bude vám to posláno balíčkem, eh, zboží bude eh, zlikvidováno a přitom spotřebitel už možná za zboží zaplatil, tak otázka je, jak se ke svým penězům zase dostane. To znamená, jak můžeme ochránit eh, právo vlastnické. A také zní, otázka zní, jak eh, informovat dostatečně spotřebitele, když jednají v dobré víře. A co se týče definice drobných zásilek, tak eh, komise mi dala 13 definic. Já jsem hovořil s různými aktéry, kteří které jsem požádal také, aby tento pojem definovali, takže jsem zvědav, jak to dopadne. Pozvali jsme také zástupce spotřebitelských svazů a podniků a celních orgánů, ale spotřebitelské svazy možná neměly čas, nebo jim se to téma nejevilo tak e, důležité, ale vidíte, že význam spotřebitelů je také velký. Takže třetí kolo, to se bude zabývat zacházením zboží v tranzitu. Současné nařízení mimo jiné upravuje to, že zboží nesmí být eh, dopraveno pryč eh, z celního prostoru EU, eh, proto se v EU zadržovalo zboží, které bylo podezřelé z toho, že v transitní zemi nebo zemi EU jsou poruší práva duševního vlastnictví. Zvláště se to týkalo oprávněného obchodování eh, z generiky z Indie přes EU do Brazílie. Tím vznikl obchodní konflikt mezi EU na straně jedné a Brazílii a Indii na straně druhé. My bychom rádi přispěli k vyřešení tohoto konfliktu. Já jsem se dotázal komise, proč tato věc byla vyňata z nařízení a odpověď zněla, že ono je nadále možné, že i u transitního zboží eh, budou celní orgány provádět zabavení. Takže otázka, zda bychom to do toho nařízení radši nechtěli explicitně uvést, když je to nadále možné. Na druhou stranu zde je příslušný jiný výbor, takže uvidíme, co tento výbor řekne k této problematice. Také je otázka, týká bodu odůvodnění 17, týká se to padělaného transitního zboží, zvláště léčiv. Mělo by se to celé definovat lépe, jasněji. Doufám, že dnes nalezneme odpovědi na většinu těchto otázek. Než zahájíme slyšení, tak E, se těším na uvedení do problematiky e, z dalších výborů, které se podílejí. Máme zde kolegy paní Galo a pan Vol, takže paní Galo by tedy, pane předsedo, mohla začít. Já vám děkuji za pozornost, toto byla moje úvodní slova k dané problematice. Děkuji. Uh, well, thank you very much indeed. Já vám velmi děkuji. Já bych tady uvítal naši dva zpravodaje z výboru, se kterými spolupracujeme. Je tady paní Andres Parea z INTA a paní Galo, která tu zprávu e, píše za Jury, ale která je i členkou našeho výboru. Takže myslím, že paní Andres Pereira bude mluvit první. Jestli to chcete nějak uvést, maximálně čtyři minuty, prosím, přidržte se toho času. Děkuji vám. Děkuji vám za pozvání na tuto výměnu názorů k takovému důležitému eh, tématu. Náš výbor INTA je příslušným výborem a vyjadřujeme své vlastní stanovisko. Chtěla bych říci, že výbor pro Eh, mezinárodní obchod opravdu je oprávněn se vyjádřit, protože tvoříme jakousi korelaci mezi tím, co se děje na mezinárodním trhu a eh, tím, co se děje na národních eh, ekonomikách. Tento návrh má zcela zásadní důvod. Já jsem se hlásila, že my jako výbor pro zahraniční obchod máme chránit obyvatel, eh, spotřebitele, ale přesto ledujeme také i normy, které eh, řídí eh, práva spotřebitelů a Eh, my zabýváme se v, této, v tomto smyslu eh, taky padělaným zbožím a tím, co dělají celnice. Celní orgány mají registrovat mezinárodní obchod, jak dovozy, tak vývozy. A právě na celnicích lze dobře bojovat proti pirátství a proti padělání. A Evropská unie má tento boj na jednom z předních míst a proto spolupracuje s celními orgány. Je to ve prospěch průmyslu, je to proto, abychom chránili značky a patenty. V zásadě chceme eh, chránit inovaci, chránit výzkum, chránit eh, průmysl a kromě toho i podporujeme pracovní místa. Je to strategie, která je pro Evropskou unii podstatná. Já jsem zpravodajkou za výbor INTE a eh, toto jsou tedy témata, témata, kterým se musíme věnovat. Už jsme se zmiňovali o zboží v tranzitu, to je zboží zboží, které ještě nebylo zaregistrováno, je to zboží, které se ještě neobjevilo ve skladech mm, e, firmy nebo podniku, který dováží a e, pokud je e, to zboží falešné, jde nejrůznějšími cestami. Hlavním cílem je zabránit tomu, aby na trh společenství přicházely eh, padělané výrobky. To je tedy naše hlavní strategie a na v této zprávě se nehovoří o zboží, které je v tranzitu jako takové. Myslím si, že eh, toto Eh, nařízení eh, tato norma je daleko eh, ambicioznější a vycházíme z toho, co jsme říkali a jak hodnotíme situaci ve výboru ENTA. Jak už jsem říkal, celní orgány bojují proti podvodům, kontrolují zboží a zároveň eh, mají eh, na starosti i zdravotní otázku. Všechny kompetentní orgány musí fungovat a jednat jak svým vlastním jménem, tak jménem eh, třetích stran. Stát sám o sobě je také importérem i exportérem. Miliony kontejnerů se každý den pohybují po území Evropské unie. Já jsem z Valencie a v našem přístavu se kontejnerů pohybují miliony eh, každý týden. Eh, není možné zadržovat zboží jenom proto, že je riziko, že by, že by, nebo že by mohlo být riziko. Je spousta generických léčiv v tranzitu. A e, definice generického léčiva neznamená, že to je falšované léčivo, protože může být vyrobeno se stejnými aktivními látkami a je to tedy e, věc, kterou musíme sledovat, protože takovýto produkt se snadno padělá. Bez mezinárodní spolupráce není možné bojovat proti piráctví a padělání. Není možné eh, bojovat eh, proti eh, nelegálním dovozům. Paralelní dovoz je takový, kterým se zde nezabýváme a myslím, že je to taky třeba, protože se to úzce týká tématu falsifikací a dovozů. Eh, děkuji vám za tyto zajímavé připomínky a vhledy. Eh, později budeme mít zvláštní blok, který se bude zabývat transitním zbožím, takže se tím budeme zabývat a jsem velmi rád, že je přítomna i paní Galo, která pohovoří o této otázce z hlediska právního výboru. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tohle je velmi užitečná akce, protože si budeme moci vyslechnout názory odborníků, podniků a celních úřadů eh, k tomuto celnímu nařízení proti padělkům a že se budeme moci zabývat jak technickými, tak politickými otázkami, které jsou často citlivé a které bych chtěla částečně zmínit ve své krátké prezentaci. A chci eh, tady ještě upřesnit, že já tady mám skutečně dvojitou funkci, jak jste říkal, já jsem zpravodajkou za toto stanovisko eh, na výboru Jury, ale jsem také eh, fiktivní zpravodajkou EPP na IMKO tady. Takže nejdřív eh, pár připomínek. Jednak k rozsahu působnosti. Jak tady říkala kolegyně, je tady otázka těch paralelních dovozů. Měly by tyto být pokryty tím, tím budoucím nařízením? Jedná se skutečně o něco, co spadá pod smluvní vztahy? A nebo je to porušování práv duševního vlastnictví a tedy je třeba, aby celní úřady v této věci zasahovaly? Komise nám navrhuje, to je druhá připomínka, navrhuje, abychom i nadále z tohoto vylučovali zboží eh, v osobních zavazadlech pasažérů a abychom eh, vytvořili zvláštní procedury pro malé balíčky. Takový turista, který přijíždí z Číny, může mít eh, třeba ve svém kufru čtyři kabelky Louis Vuitton a nebude kontrolován, když to někdo, kdo si takovou tu kabelku nechá poslat poštou, bude podléhat kontrole a zákonům. Já si myslím, že to není úplně v pořádku myslím, že to není politicky správné. Dost těžko bychom ospravedlnili něco takového, když vyloučíme ta osobní zavazadla tedy. Potom je tady ta otázka generických léků. Zase víme, že to je otázka politicky poněkud citlivá. Víme, eh, že dochází eh, ke komerčním střetům v této věci mezi Evropskou unii, Indií a Brazílií. Máme v legislativě úvodní ustanovení 17, kde podle tvrzení komise eh, toto ustanovení stačí pro řešení sporu. Já doufám, že naši řečníci nám budou moci poskytnout v tomto směru nějaká vysvětlení. A dodávám, že padělané léky jsou nebezpečné pro veřejné zdraví. Máme k tomuto program eh, Světové zdravotnické organizace, která říká, že tyto padělané léky se často objevují v zemích eh, Afriky, Latinské Ameriky, vůbec eh, v zemích transformujících se ekonomik. Tam je největší, nejčastější přítomnost léků. Měli bychom to zohlednit v našem legislativním textu? Možná ano, nevím. třetí připomínka, ta se týká těch malých balíčků posílaných poštou. Jak víte, v zásilkovém obchodě teď došlo k spoustě konfiskací z 15 tisíc v roce 2009 na 43 tisíc v roce 2010. Francie k tomu vytvořila takovou zjednodušenou proceduru eh, pro eh, malý počet padělků v oblasti poštovních nákladů a ukázalo se, že tato procedura skutečně pomohla. Teď ta procedura, kterou navrhuje komise, já nevím, jestli bude skutečně efektivní, aby s tímto fenoménem bojovala. Potom tahle otázka nám konec konců leží na srdci už dlouho. Eh, mluví se tam o 20 eh, eh, pracovních dnech jakožto časové lhůtě, to máme ve článku 24. Odpovídá to skutečně té jednoduchosti, kterou bychom pro takovouto proceduru si přáli? Takže to byly, pane předsedo, některé prvky tohoto návrhu, které mě připadaly důležité a které nám možná umožní diskutovat o nich tady při nadcházející diskuzi. Já vám velmi děkuji. Děkuji. My se samozřejmě těšíme i na váš příspěvek do diskuze a teď přejdeme rovnou eh, k našemu prvnímu bloku odborníků, zajištění skutečně inteligentních a efektivních postupů pro celní kontroly. Já myslím, že všichni máte seznam řečníků a jejich CV, takže já je tady nebudu procházet a ze všeho nejdřív si vyslechneme Kristofa Zimmermana, kterého tady obzvláště vítám, protože já jsem se s ním poprvé setkal, když pracoval na celních otázkách v komisi. A to bylo před 12 lety, když já jsem poprvé přišel eh, do parlamentu. On tehdy pomohl hodně s potížemi v keramickém průmyslu, teď eh, pracuje pro VCO, ale pravidelně chodil eh, na náš výbor, takže myslím, ideálním člověkem, aby zahájil tuto diskuzi. Kristofe, máš slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Vážná zpravodajku, dámy a pánové, před 12 lety, pane předsedo, jsem se zabýval padělky keramiky. Eh, tehdy jsem se eh, zabýval eh, nařízením 1383 tak sudu. Tam skutečně existují padělky i v keramickém průmyslu. Každopádně děkuji, že jste mě sem pozvali. Já jsem tady za VCO, což je celosvětová organizace Samozřejmě, eh, že eh, celní úřady často dobře vidí, co se děje na mezinárodní scéně. A přestože v našem mandátu není možnost eh, není možnost eh, posuzovat, eh, zda jsou vhodné některé legislativní návrhy, zda jsou dobré nebo ne. Přesto bychom eh, s vaším povolením rádi tady něco řekli k tendencím, které vnímáme v posledních třech, čtyřech letech. Jednak přestupky. A tady mluvím pořád tedy o padělcích, o padělcích, které jsou nebezpečné pro zdraví našich spotřebitelů. Potom porušování práv duševního vlastnictví, ovšem také to, jaký dopad má padělání v době krize. No a potom ještě eh, věc, eh, která se týká eh, toho slavného zásilkového obchodu, je to obchod přes internet. Protože víte, máme přes 3 miliardy poštovních balíčků, které jsou odeslány každý rok a máte jen milion celníků po celém světě, tak si asi dovedete představit, že to pro nás není vůbec snadné. Potíž eh, toho pirátství a padělků je, že se to neustále rozvíjí. Ty stezky se, jak už jste říkal, velmi rychle mění. Kontejnery, obchodní dokumenty jsou často vykládány v zónách, kde nejsou žádné kontroly, takže my třeba můžeme sledovat číslo nějakého kontejneru, ale jedná se úplně jiné zboží, protože už bylo mezi tím vyměněno. Často nevíme, o jaké zboží přesně se jedná. A tady nemluvím o žádných luxusních eh, věcech. My jsme například eh, byli v Africe, měli jsme tam operaci ve třech zemích a za tu dobu jsme eh, zadrželi 3 miliony padělků. Například 100 tisíc eh, padělaných kabelek eh, a také spousty padělaných léků. Takže opravdu se to neustále vyvíjí, už to nejsou jen luxusní věci. A věc, kterou musíme mít neustále na paměti, je, že když mluvíme o globalizaci, mluvíme skutečně také o globalizaci podvodu a zločinu. To, co prochází Evropou nebo světem, to se nezastaví za našimi hranicemi. Vždy se nám to sem může vrátit a to hlavně přes internetový obchod, protože v současné době internetový obchod v oblasti padělků, mluvím o padělcích, ne o piráctví, ano. Máme padělky náhradních součástek, léků a tak dále a to všechno se vrací v poštovních zásilkách. náš problém samozřejmě není internet. Náš problém je, že prostě sem přichází tolik různých balíčků, že je pro nás strašně těžké tam analyzovat rizika. Bohužel eh, nemáme možnost se tímto zabývat. Já promiňte, já tady zacházím do technických eh, věcí, ale v podstatě jediný způsob, jak eh, kontrolovat, máme otevírat balíčky nožem a potom je zase zalepit lepenkou a dovedete si představit, jak je to pracné, když je těch balíčků tolik. Pane předsedo, já jsem si dovolil sem přinést pár fotografií, abych vám ukázal pár věcí. Nechceme tady tedy zapředat do nějaké megalomany. A podívejte to jsou padělané boty, které se mohou dostat do Evropy. My jsme objevili v Itálii, zadrželi jsme takzvané toxické boty. Takže tam je sice porušování práv duševního vlastnictví, ale hlavně podívejte se, jaký to má dopad na lidské zdraví. Máme několik takovýchto fotek. A tohle třeba. To jsou eh, systémy požárního poplachu. My jsme hm, zjistili, že existují padělané systémy poplachu. Jak jsme to zjistili? Protože v Kuwaitu, v Kuwaitu eh, byl takovýto hotel, který schořel. Takže tohle jsou padělky, které skutečně ohrožují bezpečnost a zdraví spotřebitele. Tohle, to jsou krémy. Krémy, které neexistují, promiňte. Já se omlouvám eh, za ty značky, ale bylo to skutečně docela překvapivé, protože vlevo, pane předsedo, je velmi známá značka krému, která eh, v tomto případě je tedy promiňte, eh, že to takhle řeknu, ale pro v podstatě zvětšení poprsí. Samozřejmě, že nic takového neexistuje. Tato značka žádný takovýto krém nevyvinula. Co se v tom krému tedy nachází? No, to je třeba chemicky zanalizovat. A tyto krémy skutečně najdete v Evropě i mimo Evropu. Tady žádná značka, ale podívejte se, co vidíte úplně všude. To je velmi známý nápoj, že znáte jeho barvu a takhle se to potom prodává v těchto flaškách. Takže, jak vidíte, s tímhle vším se my setkáváme. A je rozhodně třeba vytvořit nějakou legislativu, která bude odrážet realitu. Poslední nařízení pochází z roku 2003. Mezi lety 2003 a 2011 se všechno úplně změnilo. Je to skutečně problematika, která se rychle rozvíjí a já bych vám tady uvedl pár čísel. O 600% víc padělků mezi roky 2008 až 2009, spousta dalších uh, padělků eh, potravin, 127 víc eh, procent padělaných eh, součástek, padělané léky a tady je třeba tedy rozlišovat mezi padělanými léky a falešnými léky. Mezi lety 2009 a 2010 o 210% procent víc padělaných potravinových produktů. Jsou statistiky Evropské unie taxudu, které potvrzují tuto tendenci. V roce 2003 jsme měli 10 700 případů v Evropské unii a teď máme 79 tisíc případů, to znamená sedmkrát více takovýchto případů padělků a pirátství v Evropské unii a to hlavně přes internet. Internet, pane předsedo. Jistě víte, že v roce 2008 proběhla velmi důležitá operace ve všech 27 členských státech. Jmenovala se operace Medifake, která Eh, zajistila konfiskaci 34 milionů padělaných léků v Evropě, 34 milionů padělaných falešných léků. Promiňte, tedy falešných léků, ne nutně padělaných. A operace Panja, kterou provedla naše organizace s Interpolem, tento fenomén jen potvrzuje. Takže ve světle tohoto všeho VCO je velmi rádo, že Evropská unie se snaží vytvořit legislativu, která bude adekvátně odpovídat realitě, protože je to skutečná pandemie. Nemůžeme ke každému kontejneru, ke každému pasažérovi přidělit celníka, to prostě není možné, ale je zcela zjevné, že v současném ekonomickém kontextu se tímto musíme všichni zabývat. Jde tady o zdraví a bezpečnost našich spotřebitelů, jde tady o naše hospodářství, protože eh, na náš trh, na hospodářství našich zemí mají ty padělky katastrofický dopad. A je třeba najít nějaké drastické řešení, jak bojovat s tímto fenoménem přes internet a přes poštu. Teď často nacházíme také padělané telefony, které eh, které mají baterie, které vybuchují, pane předsedo. To nejsou montáže, to jsou skutečné fotografie. Padělané pesticidy a insekticidy, to jsou věci, které nevidíme, ale které polikáme. Já si myslím, že tahle fotka, eh, tenhle slide vás všechny zaujme. Říká se tam, že padělek zabíjí. Zase, jak říkám, nechci tady vypadat jako megaloman, ale Podívejte se, co nacházíme v lékárnách. Pediatrické vakcíny. A to se prodává v lékárnách. Podívejte se, to byla stříkačka injekční a na jehle jsou kousky kůže a lidská krev. A to se prodává v lékárně a naplněno to bylo vodou. Tyhle fot- otázky eh, jsme eh, dostali eh, z asociace, týkají se jedné africké země. A když tady mluvím o globalizaci, o globalizaci zločinu, tak tohle je zubní pasta, která byla nalezena v sedmi velkých obchodech ve Spojených státech. A tohle jsou důsledky používání této pasty, která obsahuje dieten glykol, to je velmi karcinogenní látka a bude tady eh, velmi děsivá fotka, eh, fotka eh, to je člověk, který používal tuto pastu a proto se mu toto stalo. To jsou skutečně šokující fotografie a pak ještě ukážeme, jak je to s internetem, protože tohle je také velmi důležitý problém. Před třemi lety došlo k takové aféře. Tohle je takzvaná lékárna online a to je výsledek eh, něčeho, co jsme sledovali, našli eh, zboží, které odcházelo z Číny. Eh, byl to produkt pro osteoporózu a pro vysoký tlak z Číny přes Hongkong, Dubaj, potom do Velké Británie a nakonec to mělo dorazit na Bahamy, ale ve Velké Británii to skonfiskovali a podívejte se, těch 450 kilo nakonec bylo tedy zachyceno v, Br- v Británii. Původně to mělo jít na Bahamy a na americký trh. To se jim ovšem nepodařilo, protože e, ve Spojených státech je velká kontrola, takže vytvořili v Kanadě lékárnu online, ty žádosti byly posílány na Bahamy a potom do Británie. Takže vidíte, jak ta globalizace funguje. My všichni se s tímto musíme potýkat, protože jsou to opravdu jen malé zásilky. Takže tohle mm, byla určitá fakta, která jsem vám chtěl předat, aniž bych tím nějak eh, posuzoval vaši iniciativu, jen jsem chtěla, abyste věděli, jak to vypadá, jak je to velký problém a jak, s jakým nebezpečím se musíme na našich hranicích potýkat. Děkuji. Well, thank you very much, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane Cemermane. Bylo to velmi užitečné a hovořil jste i eh, přesně v čase, velmi dobře jste informován, vaše eh, přednáška byla velmi grafická a přesně jste řekl, proč potřebujeme tuto legislativu. Další má slovo pan Jeremy Newman, který je eh, právník, má velké slovo, je velmi známý v oblasti ochranných známek a padělání a dá mu slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání, děkuji vám za pozvání a děkuji Kristofovi za to, že dal příklady. Já budu hovořit o e, INTA, což je Mezinárodní organizace pro ochranné známky. Má e, prakticky 6 tisíc členů e, ve z toho 16 v Evropě, Rusku a společenství nezávislých států. Velmi úzce spolupracujeme, pokud jde o služby týkající se ochranných známek. Naše tři klíčové aktivity, informace a publikování, eh, vzdělávací akce a setkání a politický vývoj a eh, lobování. To tedy jen ta dělá. My se snažíme, aby spotřebitelé dějky INTA mohli učinit informované rozhodnutí o tom, co si koupí, protože padělání má velký vliv a proto se soustředujeme v rámci INTA právě na tuto otázku. Dnes odpoledne se to, co budu říkat, týkat ochranných známek a padělaných výrobků protože to jsou jevy, které vyžadují globální reakci. Napřed je třeba se podívat, zda návrh tohoto nařízení poskytne chytré a efektivní eh, řešení problému vymáhání práv duševního vlastnictví a zda efektivně eh, přispěje na globální úrovni. Eh, komise přijala nějaká, některá opatření aby bylo schváleno efektivní opatření a my máme určité připomínky. Já v těch deseti minutách schrnu své připomínky na čtyři slajdy. Za prvé je to eh, působnost a zdroje zde eh, toto nařízení nebo tento návrh pokrývá padělané zboží, ale nikoli v paralelní eh, dovozy. Týká se to i zboží, eh, které má známky, které jsou eh, matoucí. Je to podstatný problém i proto, že se míchá padělané zboží s normálním zbožím a eh, může mít vliv na obchodování s padělaným zboží. Inta každopádně má určité eh, obavy, že eh, zásahy celních zpráv eh, by mohly přinést další zdroje. Pokud jde o tranzit, samozřejmě se o tom bude dále hovořit, pokud jde o rozsah působnosti tohoto nařízení a e, do jaké míry je možné e, měnit e, stávající text. V rámci INTA se zabýváme zbožím, které je zachyceno, kdykoliv je to možné. A toto zboží tedy nepřijde na místo určení toto zachycování, které je povinné ve všech členských státech, má určité problémy, protože fakt je, že kdo Eh, padělá zboží, málo kde odhalí svou identitu. Eh, dále, eh, když deklarant se nevyjadřuje ke zboží, celní orgány by měly považovat toto za Eh, souhlas se zničením zboží. To odpovídá článku 22. A dále eh, psaný souhlas se zničením může být písemně poslán celní zprávě a my navrhujeme, aby eh, v textu v článku 23 se vyškrtlo slovo to the customs authorities. A dále zjednodušený postup má, dělá velmi málo proto, aby zabránil v činnosti těm, kteří neustále porušují eh, ty, eh, eh, tato pravidla. Takže otázka je, zda ty administrativní sankce jsou opravdu efektivní, přiměřené a odrazující v článku 28. A pokud jde o požadavky na informovanost, zde s celními zprávami už po dlouhou dobu se vytváří partnerství. Výhoda je, že se, že se budou sdílet eh, cené informace. Je možné se na to soustředit především eh, ve spolupráci, pokud jde o malé a střední podniky a Eh, zaměřit se na, na to, aby se nevytvářel příliš velký, aby to pro ně nebylo příliš velké eh, břemeno. A proto tedy je otázka, zda tady eh, můžeme, máme považovat všechny informace. Takže požadavky eh, na eh, poskytovatele informací eh, by měly být přiměřené a měly by se poskytovat jenom, nebo celní zprávy by měly vyžadovat pouze relevantní informace. Tyto informace by měly být užity přísně stanoveným způsobem a bude se chránit soukromí nevinných obchodníků. Toto ve srovnání s efektivním akcí. Článek 19 eh, hovoří o kompenzacích a o, eh, ne, o poskytování zpravodajských informací eh, dalším organizacím nebo orgánům, které se zabývají vymáháním práva. INTA se domnívá, že jakmile je nějaké zboží eh, prokázáno jako padělané, tak potom ochrana informací o tom, kdo se účastnil toho padělání, eh, neplatí, že samozřejmě by tyto informace měly být eh, dány k dispozici. Pokud jde o odpovědnost a náklady, zde eh, je to nejasné, protože my proto vítáme tu změnu, eh, kde se už nebude hovořit o všech nákladech, ale o nákladech, které vyplynou pro, člen, eh, pro eh, celní zprávy, tak jak je to ve článku 27, protože tak se bude sdílit, sdílet toto břemeno. A to tež se týká i sankcí. Eh, INTA se zabývá pracovními podmínkami a tak dále. A náklady musí tedy být sdíleny a mezi ty, kteří eh, mají eh, nějaký, eh, nějaké výhody a zisk z dopravy a užití tohoto zboží. INTA se dále zabývá i sankcemi, které budou uvaleny na všechny držitele práv ne, eh, eh, pardon, eh, INTA nezač, odloží případy zachyceného paděleného zboží, kdy no, držitel práv nebo majitel práv nezahájí řízení. A otázka je, zda takovéto sankce eh, nespůsobí tak, že držitelé práv se tím nebudou chtít zabývat. Eh, děkuji vám, to je z mé strany pro tuto chvíli všechno. Děkuji vám za velmi jasné expoze a také bych vám chtěla říci, že tuto prezentaci máte písemně k dispozici. Nyní přejdeme eh, k Mark Deper, který je eh, seniorním eh, eh, pracovníkem, který se zabývá perspektivami a dopravy. Máte tedy slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za to, že jste nám dal slovo a dal jste nám příležitost se zde vyjádřit. Klekat, který zastupuji, je Evropská asociace pro zasilatelství, dopravu a logistiku. Pár slov o Klekatu. Eh, Klekat je organizace, eh, která obchod, zastupuje obchodní organizace, je nezisková, je eh, zaregistrovaná na evropské úrovni a jak už jsem říkal, zastupujeme ve převážnou většinu evropských logistických operátorů, speditérů a e, celních zástupců v Evropě i mimo Evropu. Měli bychom si uvědomit, e, čeho se e, jak jedná Eh, zasilatelská organizace nebo přepravce jedná za svého zákazníka, nikdy neuzavírá žádné transakce mezi eh, prodávajícím a nakupujícím. Dostává eh, pokyny od obou nebo od jednoho a učiní to, co je potřebné proto, aby ta, anstra, aby ta transakce proběhla, ale nezastupuje a nenahrazuje žádnou stranu. Eklekat měl příležitost přispět k veřejným konzultacím týkající se e, přeskumu e, legislativy Evropské unie a zaměřili jsme se na odpovědnost e, stran, které jsou zainteresované v tomto řetězci dopravy dodávky. Především jsme sledovali to, kdo by měl být odpovědný za eh, náklady, které jsou spojeny s právě duševního vlastnictví eh, a za skladování a zničení zboží, v případě kterého se poruší práva duševního vlastnictví a v čím eh, zájmu a jménem koho se toto zboží skladuje a ničí. My jsme zjistili s uspokojením, že naše eh, pozorování bylo vzato v úvahu a proto můžeme podpořit přístup komise v, v této oblasti. Kdo by měl být odpovědný za skladování a zničení zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví? Poskytování Eh, speditéři eh, poskytují informace o zboží, ale je možné, že ten speditér nikdy zboží fyzicky nevidí. My jenom eh, vycházíme z informací, které poskytne exportér nebo importér v rámci určitých pravidel funguje celní zpráva a často je to jenom jedna z těchto stran, která může potvrdit, že transakce je nelegální. My se zabýváme tedy čistě jenom logistikou a často se požaduje právě po těchto logistických firmách, aby poskytovali celním zprávám informace o hodnocení rizika. A to je velmi významná úloha. Hodnocení eh, rizika eh, provádí totiž celní zpráva a eh, rozhoduje právě celní zpráva nebo další Eh, eh, příslušné orgány. Eh, Spediter pouze vykonává to, co mu celní zpráva řekne. A i když fyzicky nevidí to zboží, tak má být informován a má být schopen poskytnout informace o autenticitě tohoto zboží Spediteři nebo ti, kteří se účastní přepravy zboží, Eh, nejsou, eh, by, eh, nemají odpovědnost a nemají mít odpovědnost za tu část soukromých smluv, jejichž nejsou smluvní stranou. Kdo má výhodu nebo kdo získá něco z toho, když je zboží zachyceno, zadrženo a zničeno? Je to v případě, eh, kdy je zde riziko pro veřejné zdraví. Eh, když se tím porušují daňové zákony, tak pak samozřejmě je to třeba. Eh, pokud je zadržení tohoto je toto zboží zadrženo, samozřejmě je to ve prospěch Eh, držitelů práv, takže je to v jejich zájmu, aby takovéto padělané zboží bylo zachyceno. Takže veřejný sektor a držitelé práv, pokud je to potřebné, získají a mají získat kompenzaci od toho, kdo prováděl tuto ilegální transakci. A závěry z toho jsou takové, že speditéři nebo jiní poskytovatelé logistických služeb. Bohužel nejsou schopni prověřit autenticitu zboží. Nemají žádný prostor eh, pro manévrování, eh, když se objeví dodatečné náklady E, vzhledem ke skladování zadrženého zboží. Nemohou fyzicky to zboží prověřit, protože kontrakt jim nedovoluje otevírat balíky. Dostávají informace, které jsou velmi důležité pro analýzu rizika, pro řízení rizika, ale tyto informace jim neumožňují, eh, aby eh, dělali eh, ně, aby, aby, nebo aby vyjádřili nějaký svůj úsudek, informovaný úsudek. A dále právně nebo fyzicky nemohou prověřit tu, dodáv, eh, tu dodávku, aby autentizovali zboží, eh, nemají eh, žádné výhody z toho, že se zboží zadrží, padělá a nebo zničí. A oni se neža- oni nežádají o služby eh, celní zprávy, nežádají, aby zboží, nemohou žádat, aby zboží zachycovali, pozadržovali. Ale snaží se spolupracovat s celními zprávami a dalšími orgány eh, pro to, aby z toho byl veřejný prospěch. Pan Newman hovořil o významu partnerství s celními zprávami, které bude vycházet z důvěry a ze sdílení cených informací a já toto stanovisko plně sdílím. Každopádně ale poskytování údajů a spolupráce nebo účast na strukturách spolupráce s celními zprávami a dalšími orgány je cesta, kterou by speditéři měli jít a musí jít. Takže eh, jsou žádáni eh, poskytovatelé eh, logistických služeb třetím stranám, aby vykonávali takzvanou due diligence s, s tím, že odpovědnost za eh, privátní smlouvy v případě, že nejsou smluvní stranou, je věc, která není rozumná. Klekat se nezabývá věcmi, které přesahují eh, jeho, působnost. My nejsme smluvní stranou transakcí. My máme odpovědnost za Eh, logistické služby a za poskytovatele logistických služeb a náklady vynaložené v tomto smyslu. A opakuji tedy, že v tomto smyslu můžeme podpořit návrh komise. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Já vám velmi děkuji, to bylo velmi jasné. A teď tady máme posledního řečníka v tom prvním kole. A mě velmi těší, že mezi námi mohu uvítat pana Marko Štoleho, z německého ministerstva financí, eh, kde eh, je vedoucím pracovníkem, který se eh, zabývá prohibicí a analýzou rizik, je velmi zkušený a vy budete tedy mluvit o prosazování práv duševního vlastnictví německými celními úřady. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Děkuji za možnost dnes k vám promluvit. Vážené dámy, vážení pánové, pan Kreutzmann již na úvod řekl, že náš problém spočívá v tom, že se zde bavíme o nařízení velmi technického charakteru. Proto mi dovolte něco říci o úleze celní zprávy při boji proti porušování práv duševního vlastnictví. Potom bych pohledl na to, co aktuálně děláme a potom bych reagoval na aktuální předlohu nařízení komise a vypíchl silné a slabé stránky této předlohy. Co je důležité, je to, abychom si zas a znovu uvědomovali, že zde hovoříme o nařízení, která se týká zadržení produktů, které porušují práva duševního vlastnictví. Nehovoříme o nařízení, které by se týkalo výrobku přímo nebo předpisů. Je celá řada předpisů, které jsou relevantní pro dané produkty a které se řeší na národní úrovni. Nařízení 1383 nebo nyní následující nařízení se výhradně soustředí na práva duševního vlastnictví. Takže zde jde o žádost držitele práva duševního vlastnictví, který se obrací na celní orgán, když eh, se zadrží nebo objeví výrobky v rámci jejich výkonu činnosti, které eventuálně poruší právo duševního vlastnictví, tak mají být eh, tyto výrobky zadrženy a potom občanskoprávní cestou je třeba vyřešit mezi držitelem práv a vlastníkem výrobku, zda jde o porušení práva duševního vlastnictví a zda mohou být zlikvidovány podle náležitého postupu a nebo zda náležitým soudním postupem bude vyřešeno to, jak bude nakládáno s těmito produkty. Celní orgán je vždy třetí stranou tomto postupu. Takže pokud se vlastník výrobku a držitel duživních práv nedohodne, tak celní zpráva tyto výrobky uvolní. A to je ten velký rozdíl vůči těm eh, produktům, které porušují bezpečnostní požadavky, protože ty celní zpráva samozřejmě neuvolní. Takže zde má celní zpráva významnou roli na vnějších hranicích EU, ale Nesmíme to zaměňovat eh, s vnitrostátními opatřeními. Když se podíváte na časový harmonogram německé celní zprávy, tak za posledních 15 let, kdy se intenzivně zabýváme právě duševního vlastnictví, tak jsme zaznamenali zvláště v minulém roce obrovský nárůst případů, kdy došlo k porušení práv duševního vlastnictví. Ale důležité je pohlídnout na to, co se za těmito případy skrývá. A když rozkódujete danou statistiku, tak zjistíte, že zásilky, v nichž bylo více než tři kusy zboží, tvořily jenom 17 všech případů a 80, na 88 hodnoty zboží a 99 eh, kusů zboží, které jsme zadrželi. Takže je tam velice málo eh, kusu zboží. Nicméně jsou to případy, které jsou velice pracné a v průměru eh, personální náklady 100 euro a také významné nepersonální náklady. Takže v 80 až 85 eh, případů eh, tyto kost, náklady stejně jsou. Pan Zimmerman už o tom hovořil. 73 všech případů, které jsme zjistili v roce 2010, byly Eh, v poštovním službách. Ale chci zde upozornit také na silniční dopravu 1,3% a námořní doprava 0,6%. Zatímco cesta poštou znamená 76%, a když se podíváte na počet těch kusů, tak eh, zastupuje ale jenom 5%, zatímco na moři je to 33% a na silnici 51%. Když eh, pohledneme na hodnotu zboží, tak také ta poštovní přeprava je zastoupena pouze 5%, takže je to spíše marginální, zatímco ty zásadní problémy se nacházejí na eh, poli silniční a námořní dopravy. Abych z toho vyvodil závěry, znamená to, že poštovní služby znamenají vysokou pracnost, ale ve srovnání se stupněm ohrožení pro hospodářství, a hovoříme zde výhradně o duševním vlastnictví, e, to nesmí být hlavní cíl našeho zaměření se. My samozřejmě pracujeme tak, že se orientujeme na riziko. To znamená, že my se musíme zaměřit na ty výrobky a na ty produkty, které jsou nejdůležitější pro ochránění evropského hospodářství. Takže to e, je zvláště doprava letecká, silniční a námořní, nikoli poštovní. A my používáme velice jednoduché likvidační postupy, takzvaná zjednodušená likvidace v 21 tisíci případech, kdy jsme velice efektivně, rychle a levně to vyřešili s držiteli eh, duševních práv ve srovnání s eh, občanskoprávními procesy. Tam bylo jenom 72 případů v Německu, takže relativně málo. A tím se dostávám k dalšímu problému, s kterým se setkávám. Na 1200 případů bylo takových, že my jsme jako celní zpráva předpokládali, že máme co dočinění s padělaným zbožím. Ale následná kontrola ukázala, že to nebyly padělky, ale bylo to zboží nepadělané. A to je zásadní problém také e, návrhu komise. Když, kde bude zodpovědnost, e, když bude zodpovědnost za to, zda se jedná o padělek nebo ne, e, přenesena na celní zprávu, tak my to nejsme schopni zajistit. Také při porušení ochranné známky my nemáme prostředky na to zjistit, zda to bylo poškození duševního vlastnictví nebo ne, zda to je nebo není padělek. To může udělat jenom vlastník práv, který ale musí poskytnout mnohem více komplexních informací, než, než tak činí dosud. A další problém, už jsem ho zmiňoval na začátku, je ten, že my jsme pouze třetí stranou v daném postupu a ve více než 12 z těch případech jsme ale bojovali s tím, že držitelé práv eh, byli neaktivní a 64 držitelů v 50 až 100 případů vůbec nereagovala na naše podněty, takže celní orgány i přes náklady a úsilí, které investovali, museli e, více než 260 pravděpodobně e, padělaných e, artikulů zase uvolnit. A jejich hodnota byla několik milionů eur. Držitele práv zde neměli žádný zájem to řešit a Oni nechtějí jít s občanskou právní cestou, protože je to příliš náročné. Takže dokud je to pro ně nenáročné, tak využívají služeb celní zprávy rádi, ale jakmile by se měli starat o svá práva sami, tak my se setkáváme s velice malou vstřícností. Takže zde bych se připojil k tomu, co říkal pan Newman. Důležité je uzavírat partnerství a úzce spolupracovat. To je důležitější než jakékoliv nové nařízení, tak aby bylo možné efektivně bojovat proti porušování práv duševního vlastnictví. Na závěr, co potřebujeme? Potřebujeme nákladově efektivní řešení nejenom pro držitele práv, ale také vzhledem k omezeným e, zdrojům a omezeným rozpočtům i pro celní orgány. Potřebujeme standardizovaný přístup pro všechny typy porušování práv duševního vlastnictví. Nepodporujeme návrh e, rozlišovat mezi patenty, porušení e, ochranné známky a jinými porušení práv duševního vlastnictví, protože to celní orgán nedokáže určit. Potřebujeme jednou standardizovanou cestu, která celním orgánům pomůže, aby rychlým, jasným způsobem, nejlépe přes IT rozhraní, kontaktovali držiteli práv tak, aby mohli dospět k rozhodnutí, zda zlikvidovat zboží nebo ne. Jinak by v praxi nastaly velké problémy a e, průběh by už nebyl tak hladký. Neměli bychom se vyhýbat nezbytným krokům. Mám zde na mysli například tzv. mezitivní řízení, to znamená vyslechnutí osoby, eh, již je zboží eh, zabavováno, to by znamenalo více práce, eh, stav, nově zahajovaná soudní řízení, která by byla v nepoměru s přidanou hodnotou. Za druhé, všeobecný postup, zvláště v oblasti bezpečnosti výrobků, tam se napřed eh, stanoví jde, a potom se postupuje soudní cestou, zda to zabavení bylo či nebylo oprávněné. Potřebujeme tedy jasně definované zodpovědnosti a celní zpráva je zde neutrální stranou v daném postupu, takže my nikdy nebudeme moci rozhodnout a určit, zda došlo k porušení práva a tudíž rozhodnout, zda něco má nebo nemá být zlikvidováno. A proto návrh článku 24, co se týče eh, eh, drobných zásilek, Eh, odmítáme, protože zodpovědnost musí zůstat na straně držitele práv. On je povinen nést náklady eh, zadržení a potom eh, ty náklady od toho, kdo škodu, škodu způsobil, může vymáhat běžným občanskoprávním řízením. Překročil jsem svůj čas, omlouvám se, dostávám se k konci, musíme se dostat na signifikantní oblasti a to je silniční doprava, námořní doprava a letecká doprava. A poštovní zásilky musíme řešit u zdroje. A to nejsou vnější eh, hranice EU, ale internetové obchody. Tam potřebujeme intenzivní eh, mezinárodní eh, spolupráci, abychom nemuseli ročně kontrolovat 3 miliony zásilek, protože to je fakticky zhola nemožné. Děkuji. Well, thank you very much for that. Obecně vám velmi děkuji za velice praktický a eh, reálný popis. Já si myslím, že vůbec všechny ty informace byly velice užitečné, abychom mohli zacílit eh, naši pozornost na důležité věci. Obzvláště vy jste tady mluvil o tom eh, zásilkovém obchodu, o těch drobných zásilkách a že dost dobře nemůžete snadno přecházet mezi těmi jednotlivými kategoriemi druhy přestupku. Teď tedy, kolegové, otevřu diskuzi pro všechny. máte tady nějaké dotazy? Eh, pokud tady chce mluvit někdo ze zpravodajů, tak jim dáme slovo. A potom všichni ostatní. Pane Krojcmanovi, začněte a potom třeba ještě někdo bude chtít mluvit. Děkuji vám, pane předsedo. Pan DPR hovořil o přepravcích, kteří pouze přepravují, dopravují zboží z jednoho místa na druhé a necítí zodpovědnost za eh, ten obsah, za to dané zboží. Já jsem se zúčastnil jednoho setkání, kde držitel práv hovořil o tom, že, kont- že byly dodány kontejnery padělaného zboží z Číny. Držitelé práv mají možnost zboží zlikvidovat, což učinili. A když poté se pokusili získat úhradu nákladů, tak zjistil, že ten odesilatel vůbec neexistuje. A nyní se dostáváme k otázce. Pan Štol už o tom hovořil, že celá řada věcí se odehrává v lodní dopravě. Je mi jasné, že při posílání drobných zásilek poštou eh, tak nemohou odesílatelé zodpovídat za eh, miliony nebo miliardy poštovních zásilek, ale když nějaký majitel lodí přepravuje obrovské kontejnery z jedné země do druhé a potom se ukáže, že odesilatel zkrátka neexistuje a majitel lodi řekne, a bohužel, je mi to strašně líto, vy jste o tom také hovořil, řekne, je mi to líto, nemohu to kontrolovat, tak je to pro mě osobně problém, protože to není malé množství, to jsou celé kontejnery zboží. A jak proč bychom nemohli zapojit i majitele lodí, když eh, odesilatel padělá adresu odeslání a oni potom jenom řeknou bohužel, tak mě by zajímal, jaký je váš názor a pane Štole, jestli jsem tomu správně rozuměl, tak vy jste říkal, že uspořádat slyšení nevede přímo k cíli, tak potom by mě zajímalo, jak eh, to chcete řešit. Držitel práv řekne, ano, zboží se má zlikvidovat a o tom také hodila, hovořila paní Kalo, eh, je tam 20 denní lhůta. Vy říkáte, že to nemá smysl je vyslechnout, tak potom by mě zajímalo, ale jak to chcete řešit. Děkuji, já myslím, že to byly skutečně velmi důležité otázky. Mě velmi zaujalo to, co říkal pan Sola a to se váže i na to, co říká náš zpravodaj, že totiž ti, kdo drží ta práva, jsou často velmi pasivní. Navazuje to i na práci, kterou jsem já e, v tomto odvedl s DG Taxud. Velmi často ti držitelé práv e, a copyrightů z nějakého důvodu prostě nechtějí vyvíjet aktivity, aby tyto své značky bránily. A možná někteří členové tady toho vědí o tom více než jiní, ale mě by zajímalo, jestli oni jsou tak pasivní, protože ty procedury jsou příliš složité a v tom případě by možná součástí tohoto názoru mělo být zjednodušit ty procedury, aby mohli tito lidé podporovat svá práva, ale jsou na to skutečně připraveni a jsou také ochotni nést náklady na zničení případných padělků. Any other colleagues? Chce si říct slovo ještě někdo další? Prosím tem a ver com o artigo 24, e eu não sei, eh, small parcels. Eh, Pokud jde o článek 24, eh, malé zásilky, mám k ním zásilku, mohu jí, mám k ním otázku, mohu se zeptat teď, anebo to mám nechat na další panel, pane předsedo? Necháme to, necháme to potom na ten další panel. Paní Galo? Oui, monsieur. Ano, pane předsedo. Já jsem si vyslechla naše čtyři řečníky a pochopila jsem, že existují velké problémy s informováním celních služeb. Já nevím, jestli tohle je vhodná chvíle, ale měla bych eh, takovou otázku k tomu poslednímu článku návrhu, kde se mluví o výměně údajů, o databázi. Protože se mi zdá, že návrh komise v tomto není dostatečný a myslím si, že je docela zajímavé eh, vyslechnout si, co si o tom myslí naši odborníci, jakým způsobem by ta databáze mohla vypadat, protože ta databáze je eh, velmi důležitá v digitálním prostředí, ve kterém žijeme. Eh, myslím si, že to je skutečně klíč pro efektivitu naší celní legislativy. No já myslím, že dáme slovo našim odborníkům, aby se k tomu vyjádřili a kdokoliv se může samozřejmě ještě dále účastnit debaty. Tak jestli pan Zimmerman chce nejdřív něco říci a potom pan Newman. Já myslím, že se to vlastně týká vás všech čtyř, takže kdybyste k tomu chtěli krátce odpovědět. Pan Zimmerman. Velmi stručně, pane předsedo. Když mluvíte o pasivitě eh, těch držitelů eh, práv duševního vlastnictví, podívejte se v posledních deseti letech eh, počet žádostí o zásah v Evropské unii ukazuje, že tito lidé se mobilizují. Protože teď už je to zhruba 16 tisíc. Já myslím, že je to docela hodně, že šlo skutečně k určité mobilizaci. Ovšem otázka, kterou si musíme klást, se týká toho zásilkového prodeje, protože pokud oni musí čekat na ten postup před kompetentními úřady, je tam mm, já nevím, pět, šest kusů a oni k tomu potřebují advokáta a vzít to k soudu, no tak je to bude stát mnohem víc, než kolik je ten padělek připraví. To je první věc. Ano, na světové úrovni, na evropské úrovni máme DG sud, ale na celosvětové úrovni skutečně došlo k mobilizaci držitelů práv duševního vlastnictví, i když eh, ještě pořád eh, existují některé nechutné praktiky, eh, kdy se tito lidé dohodnou s těmi padělateli a obejdou přitom celní úřady. Skutečně k tomu ještě někdy dochází. A teď, co se týká té databáze, tak to je velice důležitá věc. Ještě jednou, my eh, nemáme mandát k tomu, abychom nějak posuzovali tento článek, ale je důležité, abyste si uvědomili, že my na VCO máme už eh, databázi, která se jmenuje IPR a která nebude nějak kvantifikovat nebo kvalifikovat eh, informace o různých zadrženích, ale která umožní celníkům, protože my často zapomínáme, v čem vlastně spočívá řemeslo celníka, která umožní celníkům, aby odlišili pravé věci od padělků protože zapomínáme na to, že je tady takový eh, častý fenomén, že totiž pro naše celníky není snadné jen tak lidským eh, okem zjistit, jestli se jedná o padělek nebo ne. V dnešní době i sami držitelé vlastnických práv si často nejsou jistí, zda se jedná o padělek nebo ne. Někdy musíme přímo provádět chemické analýzy, abychom zjistili, jestli je něco padělek nebo ne. Takže si představte zodpovědnost, jakou na sebe celníci při takovémto, při takovémto rozhodnutí berou. A VCO má tedy databázi IPM, eh, která umožní všem na světě, aby byli schopni eh, se dostat k informacím, které jim umožní rozlišit padělky od eh, autentických produktů. Pan Newman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla mluvit o té první otázce, ale rád to odpovím i na ty další dvě. Tak jednak k té pasivitě držitelů práv. Já souhlasím s panem Zemanem, že skutečně došlo eh, k mnohem větší mobilizaci, k mnohem větší angažovanosti v posledních 10-15 letech, ale rozhodně nemohu takovou tu pasivitu vysvětlit v žádných případech. Eh, často je třeba znát přesně, jaké, jaká je pozice, jaká je situace daného držitele práv. Já si myslím, že naši členové se rozhodně toho účastní a předpokládal bych, že jednotliví občané se v tomto chovají zodpovědně. Ale co se týká těch informací, to je důležité, protože ti držitelé práv jsou připraveni se zasazovat o svá práva v určitých situacích, ale pokud mají svázané ruce, nemohou používat informace, které už od celních úřadů dostali, aby se dostali ke zdroji, pak eh, může být ten proces dost frustrující. Výsledek je pouhé zničení produktů. A potom bych ještě chtěla něco říci o prostřednících. Naším, naší hlavní starosti je, abychom eh, nepřesunuli ty náklady za zničení eh, na zprostředkovatele, který je zrovna k dispozici, ale abychom skutečně eh, rozšířili tu zodpovědnost, je třeba k tomuto znát, s kým máte tu čest, eh, když držitel práva hledá informace, aby zjistil, jak přesně vypadá ten řetězec dodávek a jak dosáhnout nějakého odškodnění tak pak se samozřejmě s tím pracuje mnohem lépe. Doufám, že to odpovídá na ty vaše otázky. Pan Van de Per. Eh, děkuji a děkuji také panu Kreutzmanovi za otázku, která eh, je eh, velmi dobrá. Normálně z speditéři vždycky znají lidi, se kterými uzavírají smlouvu. Takže když uzavírají smlouvu eh, se zasilatelem, tak toho člověka znají. A ale také je to vždycky osoba, která jim platí, takže toho člověka znají. Samozřejmě v obchodních transakcích jsou různé smluvní strany a pokud smluvní strana, která objednává tu přepravu, která objednává ty služby, eh, přepra- přepravní organizace nebo logistické organizace, eh, pokud eh, přes dalšího, další článek v tomto řetězci, tak je možné, že toho člověka tedy Eh, příslušného, že ten příslušný člověk není znám. Neznamená ovšem, že eh, není eh, dobrá praxe to, že ten člověk není znám protože jde o to, do jaké míry známe své obchodní partnery. Je zde takzvaný AO program v Evropské unii, který se zabývá Eh, podmínkami, které se musí splnit a proto, aby člověk eh, získal eh, stanovisko o potvrzení IO, které se dává v případě eh, toho, že eh, člověk, který poskytuje určitou službu, zná své obchodní eh, partnery. Ono toto vlastně vyjadřuje jenom dobré služ, dobrou službu nebo dobrou je to něco ve hm, navíc, není to ale žádná povinnost. Je to něco jiného. A kdo má nějaký prospěch z celní akce? Je to samozřejmě veřejnost, pokud jde o bezpečnost, a je to také majitel práv jinak ten speditér nebo přepravce nemá z toho e, žádný prospěch a nemá ani možnost zasahovat. Pokud jinak jde o due diligence a o kvalitu služeb, tak zde plně souhlasím, protože my sami už e, podporujeme kvalitu a lobujeme pro, pro kvalitu tak jak to odpovídá našemu postavení. Děkuji vám. A pan Stole, prosím. Dank. Děkuji. Já bych přímo navázal. Kvalita dát je samozřejmě i pro celní orgány velký problém. Už o tom byla řeč. My máme přístup založený na riziku, takže když nejsme schopni eh, zjistit, kdo komu zásilku posílá, tak nemůžeme zásilku náležitě stáhnout, aniž bychom ohrozili legální obchod, takže my opravdu podporujeme ten přístup, aby se zlepšila kvalita dat v mezinárodním obchodu, těch dat, které jsou zprostředkovávána v celní zprávě. Pane Krojcmane, vy jste se ptali, jaký postup používáme, jaký bychom si přáli, jaký je bez problémů v praxi. My kontaktujeme držitele práv, my ho informujeme o tom, že eventuálně Eh, že byla zachycena zásilku eventuálně porušující práva a on se spojí s příjemcem a potom nám písemně eh, pošle souhlas eh, se zjednodušenou likvidací. To je přístup, který funguje v praxi celá dobře. Na začátku ten rozjezd byl trošku pomalý, protože jsme nedostávali ta písemná potvrzení, ale toto je postup, jak můžeme zajistit to, že daný člověk byl vyslešen, v příslušné lhutě a u držitelů práv, kde je také riziko, že je ten postup zneužíván, tak eh, můžeme také to odebrat, takže je to velice rychlý, efektivní postup. A je to postup, který slouží společnému eh, cíli mít nákladově efektivní řešení. To, zda bude vyslechnutá ta osoba, eh, zda vyslechnutá osoba kvůli likvidaci se obrátí na celní orgány nebo ne, to je na ní, ale může potom jít také občanskoprávní cestou, takže je to plně právnicky ošetřeno. Paní Galo, pro mě není primární otázka, zda potřebujeme novou databázi, ale spíše otázka zní, jak ty existující mezinárodní i národní databáze Eh, naplnit spolehlivými daty. My máme v Německu webovou databázi, která vychází také z eh, dat EU, máme tam určitá klasifikační eh, kritéria, máme také informace z VCO nebo z iniciativy IPR G8, také chceme spolupracovat s monitorovacím střediskem proti padělkům, které nyní Eh, rozšiřuje svoji působnost, takže máme kontakty i s hospodářskou sférou, ale my můžeme realizovat jenom to, o čem se dozvíme. A často v žádostech držitelů práv jsou informace pouze minimální. Mimo jiné také proto, aby ochránili svoje vlastní eh, produkty před padělky, protože se bojí, že ty informace se dostanou na veřejnost a pro ty padělatele pak bude snažší produkty padělat. Tak pro nás je problém potom eh, to na hranicích zjistit a vůbec konstatovat, zda se nyní jedná nebo nejedná o padělek. Takže já bych si ani tak nepřál novou databázi, jako spíše propojení existujících iniciativ a užší výměnu informací také e, se zachováním příslušné důvěrnosti dat. A některé věci lze samozřejmě omezit, pokud nějaký držitel práv e, řekne, že je to pro něj příliš jít soudní cestou v případě tří nebo pěti výrobků, tak to může ve své žádosti uvést. Ale problém je ten, že politika nulové tolerance některých držitelů práv je prosazována i na úkor daňových poplatníků a jindy je jejich ochota velice nízká podnikat příslušné kroky. Takže to jsem chtěl říct. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám eh, všem a Určitě budeme mít ještě další příležitost si vyměnit eh, názory. Nyní se podíváme na druhou část, druhou sekci, která se zabývá dopadem na spotřebitele a především eh, bude pokrývat taky malé zásilky. A jsem velmi rád, že mohu přivítat našeho prvního řečníka, pane Kristiana Leaj, nevím, zda správně vyslovuji jeho jméno. E, takže paní Lea, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě ctí tady mluvit a děkuji vám, že jste Univu pozvali. Abych e, nás představila několika slovy, máme zhruba 200 členů a zastupujeme e, práva, duševní práva v podstatě všech sektorů a pravidelně pracujeme s dalšími národními asociacemi, abychom podporovali dodržování duševních práv, práv duševního vlastnictví. Provádíme různé kampaně, komunikujeme s širokou veřejností a naše kampaň z roku 2010 ve čtyřech evropských zemích umožnila použít eh, stejný eh, slogan pro spotřebitele Stop Fake. Také eh, jsme součástí Evropského monitorovacího centra pro padělky a pirátství. Evropské nařízení 1383 je pro nás velmi důležité pro celní úřady členských států, aby tyto měly k dispozici moderní nástroj, který by mohly bojovat proti fenoménu, který nekončí a který se neustále komplikuje, neustále se adaptuje, aby mohl infiltrovat do e, legálního obchodu. A využívá k tomu všech e, možností, obzvláště skutečnosti, že naše ustanovení nejsou zadaptovaná eh, na obchodování po internetu. Neustále eh, se dozvídáme o těchto potížích od členů naší asociace a myslíme si, že když celní úřady dostanou modernější nástroje, budou moci účinnějším způsobem bojovat proti tomuto fenoménu Víte, eh, že máme spisovatele, který minulý rok dostal cenu Gonkura, Michel Welbeck, který napsal, eh, napsal knihu, která se jmenovala Možnost ostrova. A já bych chtěla říci, že to, co my očekáváme od tohoto nařízení, je možnost jednat. Máme eh, takové dvě hlavní myšlenky. Jednak že Evropa eh, musí jednotným a harmonizovaným způsobem bojovat proti padělkům, protože eh, ty padělatelské sítě eh, jsou velmi citlivé na možnosti nebo nemožnosti kontroly v našem společenství. A za druhé, že Evropa by se neměla stát transitní zemí pro padělky. Evropa by měla jednat tedy jednotně a harmonizovaně proti padělkům, které, které k nám vstupují z dalších zemí a nemělo by to eh, nijak eh, záviset na druhu práva, které je porušováno nebo statutu daného zboží. A proto se nám líbí, eh, že to, co navrhuje komise, umožňuje zásah ve všech druzích práva, ve všech oblastech práva a to velmi vítáme. Myslíme si, že to vyšle velmi jasný signál ze strany Evropy a proto si také myslíme, že je důležité kontrolovat tak, takové ty produkty, takzvané lookalike, produkty, které vypadají podobně jako jiné produkty autentické. Eh, v některých členských státech toto spadá pod nekalou hospodářskou soutěž, v jiných to naopak není vůbec eh, nijak postihováno, nicméně to zdiskreditovává eh, práci patentních úřadů, protože to přesto porušuje práva duševního vlastnictví. A další věc jsou ty zásilky zásilky, eh, které jsou v podstatě jen částí padělaného produktu, který je posílán v několika zásilkách. A to je opravdu příšerné pro celníky i pro ty držitele práv. Eh, stává se například, eh, že toto najdete i v, za, zavazadlech pasažérů, pasažérů, kteří nejsou turisty, jsou to skutečně takoví profesionální pasažéři, kteří převáží padělky převáží části padělků, které jsou potom dány dohromady na evropském území. Stává se to například eh, u různých elektronických spotřebičů a také u léků. A nám se zdá důležité, aby ten odkaz ve článku 2 z revidovaného návrhu se týkal právě této formy převážení padělků. Protože často ty izolované Součástky samé o sobě nemají žádnou cenu nebo velmi nízkou cenu, ovšem často jsou také posílány v těch drobných zásilkách, o kterých se tu už mluvilo. E, potom mm, ty paralelní sítě. Tam často nacházíme padělky, a máme v tom nástroji, který eh, dobře pracoval eh, proti padělkům alkoholu, alkoholických nápojů, eh, například v Rusku a v Bělorusku, kde přijali tento systém. A teď, abych, se, abych přešla k těm drobným zásilkám. Kontrola těchto drobných zásilek nemusí být nějak vázána na nějaké sankce pro spotřebitele, to ne. Ovšem u těch drobných zásilek eh, se často eh, dostáváme do situací, které nemusí eh, vůbec spadat pod padělky. Máme to pokryto článkem 24. My si myslíme, že je velmi důležité se tímto zabývat, protože 20 z konfiskovaných padělků bylo posíláno poštou v rámci internetového obchodu. tyto padělky někdy nebezpečné jsou vlastně používány, jsou vlastně posílány eh, v obálkách, které jsou eh, vycpané a často eh, se jimi posílají právě padělené léky. Někdy se posílají takovéto zásilky, které mají testovat v podstatě celní úřady, aby viděli, jestli už tyto znají tento druh padělku. Ovšem celní úřady mají omezený počet pracovníků. Takže eh, musí eh, používat eh, zjednodušené procedury, aby mohli jednat skutečně dostatečně rychle. To se také vyskytuje ve vašem článku 24 a my tomu tleskáme, je to velmi realistické. Na druhou stranu bychom vás ale chtěli upozornit na to, že je třeba se zamyslet nad otázkou, co je to drobná zásilka. Rozhodne o tom celník, že tato zásilka je malá, drobná. Když se jedná o internetový obchod, tak se to většinou týká různých značek, například padělaných eh, Nike a také padělaných kabelek Gucci nebo Louis Vuitton. A v případě, že se tedy jedná o více padělaných značek, eh, spadá to ještě pořád do drobné zásilky, těžko říct. No a co se potom stane, eh, když ten balíček není brán jako drobná zásilka? A někdy se může stát, že ta procedura je tak zjednodušená, že úplně vylučuje držitele duševního práva, který eh, v tom nemá vůbec žádné slovo. A já bych se chtěla připojit k tomu, co tady říkal zástupce německých celních úřadů, že to není úplně v pořádku, protože držitel práva, když zasahuje, zasahuje, aby pomohl při identifikaci zboží, protože konec konců on nejlépe pozná svůj produkt. On vlastně poskytuje expertízu Eh, kterou potvrdí pod podezření na padělek. A pokud eh, toto z té procedury úplně vyškrtneme, tak tam budou jen celníci, kteří eh, samozřejmě se budou soustředit na ty padělky, které nejlépe znají, které třeba budou mít v databázi, ovšem nebudou se vyvíjet, nebudou aktualizovat své znalosti a padělatelské sítě toho využijí. Za druhé, Evropa by se neměla stávat eh, takovou zemí tranzitu pro padělky. Protože potom se nám eh, tyto padělky často do Evropy zase vrací právě přes internetový obchod. A musím vám říci, že pokud se rozhodneme kontrolovat i tranzit, Neměli bychom celníky eh, nutit, aby prokázali, že v takovém případě je pravděpodobné, že se zboží vrátí do Evropy. To v terénu prostě není možné nijak dokazovat. Takže zase si myslím, že bychom měli odlišit eh, statut, eh, respektive destinaci balíčku a možnost ho kontrolovat. A potom Měla by na tom pracovat Evropa, eh, přestože máme tady krizi, přece jen jsme na tom lépe eh, než země třetího světa, takže bychom měli přijmout zodpovědnost za filtrování těchto padělků. Protože když budeme poskytovat takovým, takovémuto zboží tranzit, uvidíme, že brzy dojde k tomu, že ty padělky budou eh, mít Evropu jako destinaci. Už teď spousta těch transitních padělků tady zůstává. Myslím, že není třeba eh, to ještě zhoršovat. Je nám líto, že návrh ve článku 19 navrhuje pouze možnost eh, používat tyto sebrané informace v dané zemi, pro soudní řízení tady v dané zemi. A i tam si myslím, že by Evropa mohla vyslat jasný signál do globalizovaného světa, tím, že bychom řekli, že když najdeme eh, něco, eh, co se týká nás, že bychom měli umožnit držiteli duševních práv, aby použil tuto informaci, aby potom mohl stíhat celý dodávkový řetězec. Děkuji. Well, thank you very much again for another... Děkuji vám. Děkuji vám za velmi jasný výklad. Myslím, že to bylo velmi zajímavé. Eh, pokud jde o vaši perspektivu malých zásilek, samozřejmě eh, to vnáší jasnost do systému a umožňuje to daleko větší Eh, zabránit daleko větším aktivitám. Vítám nyní pana Kise eh, Bogama, eh, který je místopředsedou celního výboru EEA, je členem amerického výboru cel, cel je to expert v této oblasti. Máte také 10 minut, abyste se s námi podělil o své myšlenky. Děkuji vám. Já začnu tím, že projdu pár eh, faktů, která se, nebo pár věcí, které se týkají eh, průmyslu. Eh, pohovořím o padělání a budu hovořit také o malých zásilkách. Omlouvám se za to, že to je takto malé. Jinak bylo nalezeno podle poslední zprávy eh, v tomto průmyslu Express bylo, nalez, bylo, bylo zajištěno poměrně málo padělených zásilek a je to eh, oblast, která se zabývá eh, dopravou nebo zasíláním po celé eh, země kouli. Za uplynulých 25 let se změnil způsob, jak tedy toto funguje, protože teď je to služba, která se poskytuje in time. A mm, E, tyto expresní dodací služby jsou zcela zásadní pro vnitřní trh a mezinárodní trh. Je to 30 milionů zásilek denně do 220 zemí a teritorií. Máme 1700 letadel, 200 tisíc e, voz, silničních e, vozidel a 30 zboží, které prochází celnicí, je zboží tedy, které při, my přepravujeme a v tom procesu eh, cel, celního uvolnění eh, do oběhu eh, máme údaje o všech zásilkách, které jdou do Evropské unie. Takže z hlediska expresu my máme veli, nebo zabýváme se vysokou zásilkami, které mají vysokou hodnotu, jsou citlivé, pokud jde o čas a Eh, jsou to i služby, které se týkají eh, automobilového průmyslu, bankovnictví, léčiv, farmaceutického průmyslu. Všechny tyto významné eh, významná průmysl, všechna tato průmyslová významná období odvětví máme. My velmi podporujeme efektivní přístup, který vychází z řízení rizik, pokud jde o padělané zboží. A e, fakt je, že e, v současné době je možno bojovat proti e, padělanému zboží jenom pokud vycházíte velmi pečlivě z hodnocení rizik. A to zajistí, že tento obchod, který vlastně zastupuje většinu mezinárodního obchodu bude volně operovat v rámci dodacích řetězců a e, firmy v Evropě, jak exportní, tak e, importní, potřebují, aby toto všechno fungovalo co nejsnáze. A co mohou udělat Eh, přepravci. A teď hovořím o těch, kteří jsou součástí eh, expresu. Eh, poskytovat informace týkající se porušování duševního vlastnictví, když se požaduje určitá přeprava, my můžeme zastavit Eh, dodávku a informovat příslušné úřady. A my to děláme, ale nemůžeme za to mít eh, úplnou odpovědnost, protože nejsme odborníci eh, na duševní vlastnictví. My pouze přepravujeme, my nejsme schopni prověřit původ zboží, protože to je spíš to je jako kdyby po ochraně eh, letišť či letadel se chtělo, aby dělala to též. Eh, ti také mohou mít odpovědnost jenom za to, eh, co, v čem jsou experti, takže se omlouvám, že nejsme experti. Já jsem pracoval 16 let u celní zprávy, setkal jsem se s velkým množstvím zásilek, ale hodnocení týkající se práv duševního vlastnictví ani celníci nemohou udělat, protože nejsou kvalifikováni k tomu, aby eh, kvalifikovali takovouto zásilku v tomto smyslu. Takže pokud jde o eh, legislativu nebo o, eh, o, zákon o ochraně duševního vlastnictví není možné toto vyžadovat od přepravců, protože to je velmi složitá záležitost. Návrh eh, komise, který se týká vymáhání práv duševního vlastnictví, se zabývá malými zásilkami, ale nedefinuje je. A z, našího, z našeho hlediska je to kritická záležitost, protože je spousta kritických referencí v různých eh, předpisech a je eh, to i ve sděleních eh, na úrovni Evropské unie, nehovoří se eh, o tom, ale co to je. Není definice, není definice ani eh, v celních eh, předpisech. Je určitý celní kód nebo kodex, ovšem také se tam o tom nehovoří. Ten celní kodex hovoří o e, produktech posílaných v malých balíčcích od soukromého odesilatele soukromému příjemci. Takže to tam tedy je. A daňová legislativa odkazuje taky na malé zásilky e, v tom též kontextu jako celní zákonník nebo celní kodex. E, taky jsou to zásilky mezi soukromými odesilateli a příjemci. Z praktického hlediska se neomezuje množství balíků v jedné zásilce od jednoho odesilatele k jednomu eh, příjemci. A my často eh, jednáme eh, s komisí z DG Move nebo DG Home a hovoří, když se hovoří o malých zásilkách, tak já mám problém to se mě nějak zapracovat, protože z hlediska firmy my děláme eh, distribuci iPodů, iPadu třeba. Takže eh, to hm, těžko považovat za třeba malou zásilku, protože potřebujeme eh, definici malé zásilky. A už jsme se s tím setkali. Setkali jsme se eh, s tím eh, v jiném kontextu eh, než v kontextu duševního vlastnictví, protože zde totiž jde také, možná by se mělo, mohlo to definovat jako zásilka malé hodnoty, protože malou zásilku opravdu je těžko definovat. Děkuji vám za možnost, že jsem se, že jsem se zde mohl vyjádřit. Děkuji vám, děkuji Píte. A e, teď je to jasnější a mám příležitost, abych položil konkrétní otázku. A už se omlouvám se taky za to, že jsem neřekl dříve, že zde máme silný tým za komisi, především Caroline, eh, která se tímto dlouho zabývá. Takže když budou konkrétní otázky, obrátím se na ní, aby se k tomu vyjádřila. Takže teď se dostáváme k poslednímu řečníkovi eh, této tohoto bloku a eh, vítám zde pana Kevina Kostelou, který je zástupcem ředit, ředitele eh, právnického týmu eh, eh, z Velké Británie pro spotřební daně a cla a budu velmi rád, když se k tomu vyjádříte ze své perspektivy. Pan Kevin Kostelou. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za možnost promluvit k vašemu výboru o tom, jaký dopad budou mít na spotřebitele ty otázky drobných zásilek a zavazadel cestujících. O těch drobných zásilkách jsme toho už slyšeli hodně. Jak vidíte, první věc na mém slajdu je, že ty drobné zásilky ještě nebyly definovány. Nicméně, myslíme si, že je třeba je nějak definovat. Znamená to nízké hodnoty, nebo to znamená malé objemem nebo váhou, znamená to, že se jedná o soukromé zásilky nebo o zásilky podnikové, nebo je to kombinace toho všeho. Rozhodně bychom rádi eh, v tom nařízení nějakou definici viděli. Protože třeba ne nutně detailně, ale přesto by toto nařízení mělo nějak stanovit eh, ta kritéria pro posuzování těchto otázek. Počet eh, věcí v té zásilce nebo soukromá či velkoobchodní to všechno je třeba ještě nějak pojednat. Potom další věc těm drobným zásilkám je, eh, že je třeba najít správnou rovnováhu mezi potřebami zákazníků, spotřebitelů, držitelů práv duševního vlastnictví a tak dále. Pak není také jasné naše stanovisko, eh, co se týká paralelního obchodu a těch drobných zásilek. A my bychom nechtěli nějak zasahovat eh, do práv konečných spotřebitelů koupit si eh, autentické produkty za co nejnižší ceny. Já vím, eh, že obchody si rády účtují co nejvíc, to jde. To je v pořádku. Ale nemyslíme si, že celní úřady by měly toto podporovat z veřejných peněz využíváním hraničních kontrol. Takže já si myslím, že bychom se měli skutečně soustředit jen na padělané produkty. Kolega tady už předložil určité statistiky, takže já to projdu jen rychle. Co se týká objemu případů eh, těch poštovních nebo kurýrních zásilek, to je 51 eh, tisíc případů. A potom 64 všech případů porušování práv duševního vlastnictví v Evropské unii. Ale důležité také je, že co se týká celkového počtu těch věcí, je to 75. Je to skutečně Eh, velmi nebezpečné pro evropské podniky, hlavně ty velké dovozy. I když i ty malé dovozy, to znamená jedna, dvě věci, malá zásilka, mohou eh, také vést k velkému pracovnímu zatížení pro celní úřady. My vidíme u těch eh, případů zasílaných poštou, Eh, že se tam vyskytuje hodně velmi nebezpečných produktů, například eh, falešné léky nebo různé kosmetické produkty, které mohou být také velmi nebezpečné. Eh, teď, co se týká zavazadel pasažérů, tak teď nacházíme stále více takovýchto schovaných produktů. Nacházíme také často u pasažérů Eh, různé eh, značkové cedulky, které mají být dovezeny do Evropské unie a pak našity na padělky. Tam vlastně ta poslední fáze celého procesu, to znamená eh, našití falešných značke, značek, značkových cedulek, probíhá už přímo v Evropské unii. Teď pořád ty drobné zásilky, jak už jsem říkal, drobné zásilky neznamenají drobné problémy, Ehm, může to znamenat eh, docela velké náklady pro celní úřady. Takže si myslíme, že kromě ehm, možnosti účasti těch držitelů duševních práv by tím neměly být celní úřady příliš zatěžovány, zvláště v případě, že je možné před zadržením, že je třeba eh, zajistit tam právo eh, před zadržením se hájit. Často se to řeší podle různých časových lhůt a my potom můžeme mít e, docela velké sklady plné padělků, které tam prostě leží a ta byrokracie a to papírování e, trvá strašně dlouho. A nevypadá to, e, že by docházelo ke snížení objemu internetových obchodů v příštích letech, takže opravdu potřebujeme nějak zredukovat tuto zátěž. Potíže jsou, jak už jsem říkal, že e, máme hodně zásilek e, poměrně nízké hodnoty, které představují poměrně nízkou hodnotu i pro ty držitele duševních práv a tím pádem ti to nejsou ochotní se v tom až tak moc angažovat. Protože už jsme to viděli e, u těch poštovních zásilek, když adresát se si stěžuje na eh, konfiskaci nebo za zadržení a tvrdí, že se nejedná o padělek, tak málo kdy eh, se eh, v tom je ochoten angažovat ten držitel duševních práv, protože se jedná opravdu velmi malé částky a nestojí mu to za to. V podstatě ve všech případech, kde dovozce napadne zadržení, tak to takhle skončí. Také vidíme, eh, že eh, situace eh, zneužívají organizace, zločinné organizace, organizovaný zločin tady. Protože například být mimo Evropskou unii a prodávat na dálku do Evropské unie je mnohem jednodušší a mnohem bezpečnější, než sídlit přímo v Evropské unii. Je třeba najít správnou rovnováhu mezi potřeby našich občanů a našich podniků. Ten návrh komise u potenciálních padělků navrhuje zvláštní proceduru, která umožní snažší postup celním úřadům, ale zároveň musím souhlasit s kolegou, že jde hlavně o ty držitele duševních práv. Tito sami mohou rozhodnout, zda se jedná o padělek nebo ne. A pokud si přejí, aby toto bylo rozšířeno i na ty drobné zásilky, ať už je definujeme jakkoliv, tak musí eh, jasně dát najevo, jak mají celní úřady rozhodovat. Někdy je to jednoduché, protože nám, eh, řekněme, držitel práv řekne, moje výrobky se nevyrábí v Číně, takže cokoliv pochází z Číny je zjevně padělek. Ale ono to není vždycky tak snadné, protože spousta autentických eh, výrobků se dováží z Číny, jsou tam vyráběny. Eh, už jsem tady mluvil o právu na to se hájit. dovozce může mít dvě práva zahájit ještě předtím, než začneme jednat a potom, když už jednáme. A také nám dělá eh, starost ta otázka rozdělení nákladů mezi ty držitele práv a daňové poplatníky. Protože v současné době se obáváme, že by to mohlo eh, znamenat docela velké náklady pro celní úřady, to znamená veřejné finance, celní úřady budou muset eh, tyto padělky ničit, skladovat a tak dále. Potom je tady otázka informování. Držitelé práv potřebují informace. A když eh, ničíme nějaké drobné zásilky podle toho zjednodušeného postupu, tak je třeba, abychom mohli flexibilně informovat držitele práv, aby ti to věděli jak velký ten problém je, i když se třeba nechtějí angažovat v každém případě. Přesto mm, pro ně ty informace mohou být zajímavé, mohou pak třeba se snažit vystopovat celý ten dodávkový řetězec. A teď eh, zavazadla cestujících. Máme spoustu potíží se zadržováním eh, zboží, které nacházíme eh, v zavazadlech eh, cestujících, protože konec konců, když ti to musí vytestovat, aby si dovezli padělek, přece jenom to stojí dost peněz, takže těchto případů je méně. Samozřejmě víme, že někdy se toto používá komerčně, například u hodinek nebo šperků, takovýchto drobných věcí. A také si myslím, že tam jde hlavně o to, když zadržíme takového pasažéra, abychom rozbili celou tu síť dovozu do Evropské unie. Jak už jsem říkal, mohou často dovážet také eh, falešné cedule, falešné značky. A to je tedy zatím všechno. Promiňte, že jsem mluvil trošičku déle než 10 minut. Bylo to jen o trošičku déle, ale bylo také velice důležité. Já myslím, že spousta z nás vůbec netušila, že by cestující mohli ve svých zavazadlech mít také padělané značky. To je zajímavé. A teď eh, bych tedy chtěl otevřít diskuzi. Eh, dal jsem, eh, už jsem slíbil slovo panu De Campos, pak paní Head bude také mluvit a kdyby chtěl ještě mluvit náš zpravodaj, rád mu dám slovo. Takže nejdřív pan Correa De Campos. Jürgen Kreuzmann. Eh, děkuji vám mnohokrát. V první řadě bych rád poděkoval Jirgenu Krojcmanovi za to, že zorganizoval eh, tuto vynikající výměnu názorů, protože se dostáváme do eh, samého centra tohoto problému. To, eh, co, to, na co jsem se chtěl zeptat, vlastně už bylo zodpovězeno v tom druhém panelu, protože eh, eh, mě zajímala definice malých zásilek, small consignments, protože mi bylo jasné, že toto musíme velmi prostudovat. Pokud jde o právu likvidace zásilek, já si myslím, že je možné vytvořit síť, která zároveň by byla moc eh, velká, ale taky eh, moc malá. Ta oka by byla příliš eh, velká pro farmaceutické produkty, ale zároveň moc malá pro digitální obchod, protože digitální obchod by to nemělo poškodit Elektronický obchod nebo digitální obchod totiž umožňuje, potřebuje dopravu a přepravu zásilek na, eh, do Evropské unie. Zde totiž jde taky o přímé zásilky, o balíky, které přicházejí zvenčí o věci, které si kupují evropští spotřebitelé. Takže toto všechno by tím bylo poškozeno. A já se těším na ten třetí panel, který se bude věnovat generickým léčivům. Bohužel ale zde nemůžu zůstat a vyslechnout si všechny příspěvky v rámci toho třetího eh, panelu, který bude velmi zajímavý. V roce 2010 jsme zjistili z toho, co bylo řečeno, že došlo k jakému si na, nárůstu zadrženého zboží. Mě by zajímalo, co bylo hlavně zadrženo. Nevím, zda nám to eh, mohou říci naši hosté. Ta legislativa, kterou máme a o které hovoříme, a kter, především ta, kterou připravujeme, eh, může být zrádná právě protože může být příliš hustá, takže neumožní elektronický obchod, ale zároveň může být příliš řídká, takže propadnou produkty, jako jsou léčiva, která pokud jsou padělaná, mohou být velmi škodlivá pro zdraví spotřebitelů. Takže si myslím, že ten článek lze hodně zlepšit, především pokud eh, v článku 24, kde se hovoří o malých zásilkách, může se velmi zlepšit, pokud jde o definici jednotlivých pojmů, protože pokud ho nevylepšíme, eh, tak eh, legislativa, která na nás spolehá, bude mít vlastně opačný efekt. Děkuji vám a e, e, dávám slovo švédské e, poslankyni. Zde není zlumočení do švédštiny, ale ne je, takže budu hovořit švédsky. Perspektiva spotřebitelů je pro mě velice důležitá a proto musíme zohlednit také ty, kdo jsou zvláště zranitelní a nebo ty spotřebitele, který se to dotýká, mám zde na mysli například děti, mládež, a nebo takové případy, kdy jde o padělaná léčiva a obchod s podobnými produkty, kde dochází k skutečnému zdravotnímu riziku. V roce 2008 jsme zjistili v Šanghaji, že tam bylo například zabaveno mnoho nebezpečných zásilek a Množství těchto zásilek se dostává do Evropské unie a otázka je, jak se můžeme dohodnout se zeměmi původu. Je důležité se pokusit o to, abychom zabránili tomuto druhu výroby. Ale nyní se dostávám k vlastní otázce, která se obrací na komisi, ale pokud může odpovědět někdo jiný, prosím. Jde o definici, protože neexistuje zatím jasná definice Tedy co je eh, je to otázka drobných zásilek. Zde musí komise vypracovat definici tak, abychom měli možnost eh, tyto případy zvládat. Momentálně to má jít prostřednictvím delegovaných právních aktů, ale možná bychom to mohli upravit už v tom původním textu. Chtěl jsem nechat pan Edrin nakonec, protože pohovoří patrně o perspektivách, o definicích se už hovořilo. Chce se ještě někdo v tomto kole zeptat? Pokud ne, tak dám slovo našim řečníkům, aby se eh, vyjádřili. Eh, takže začneme eh, panem Kostelem, potom zda se mohou vyjádřit, může vyjádřit i pan Vogam a paní Lej. Pan Kostelu. Děkuji vám. Ano, já souhlasím s předchozím řečníkem. Ty akce celní zprávy Spojeného království eh, prokázaly, že eh, toto může eh, uškodit lidem a závisí na mnoha rizicích a nevycházíme jenom ze statistik. Tak tím, co nejvíce škodí, a, nebo co, co, se nejvíc, co se nejvíc zachycuje nebo zadržuje, jsou tabákové výrobky z Číny a je to podle eh, zákona o spotřebních daních. Eh, zde je nebezpečí vzhledem k tomu, že se používá padělaný materiál a přichází to eh, E, i v balících, e, které jsou označeny jako tabákové výrobky, e, zjišťujeme, že je například textil a další věci. Bylo by asi dobré říci, že když nebudeme řešit problém tabáku z Číny, tak se nám nepodaří nalézt velké množství padělaného dalšího zboží. Hraniční kontroly, především pokud se zabýváme těmi malými zásilkami. Hraniční kontroly mohou být takovou neuspokojivý, takovým neuspokojivým způsobem, jak to e, řešit. E, můžeme požádat své orgány, aby se snažili ten problém tady zastavit. E, můžeme se na to podívat z hlediska internetového obchodu a inzerce eh, zboží. Můžeme se snažit vzdělávat eh, spotřebitele, ale každopádně, pokud se na to nepodíváme z hlediska Číly, eh, Číny, tak se nám to nepodaří a není možné dělat kontroly zlovaně. Děkuji, pan Bol. Thank you very much. Děkuji, já k tomu nemám až tak moc co říci. Musím uznat, že ten odkaz pana de Campose na tu těsnou síť je skutečně znepokojivý, protože jedna věc, kterou já rozhodně podporuji, je skutečnost, že by celní úřady měly být právo a měly by mít zdroje pro to, toto řešit, protože v našich členských státech věc, se kterou se potýkáme nejčastěji, je, že celní úřady prostě nemají dost prostředků na to, aby se potýkali s takto objemným problémem. A my se snažíme dělat eh, pro naše podniky, co můžeme, ale jak už jsem říkal, my často nemůžeme identifikovat eh, všechny padělky. Ovšem, můžeme, pokud eh, nám bude řečeno, že někdo rozesílá padělky, můžeme prostě zavřít jejich účet, můžeme je zastavit, protože my rozhodně nechceme zastavit naši výrobu. Já vím, že v některých členských státech eh, máme eh, ve skladu příliš mnoho zásilek a to je poslední věc, kterou si přejeme, takže co nejdříve, jakmile budeme mít možnost toto nějak řešit, budeme mít prostředky, budeme moci toto řešit eh, s těmi původními zeměmi, původními vládami, tak tím efektivnější v celém procesu budeme. Děkuji. Já si myslím, že mluvíte se spoustou praxe za sebou a já si myslím, že schopnost reakce našich celních úřadů to bohužel není věc, kterou my můžeme ovlivnit, protože to opravdu závisí na eh, vládách a na úřadech jednotlivých členských států a já si dovedu představit eh, v současné situaci, jaký je boj o prostředky a jejich nedostatek. Paní Lají? Já jsem eh, z těchto vystoupení pochopila, že ano, je tam problém s těmi drobnými eh, zásilkami, ty lze snadno zničit, ale je tam jaksi konceptuální problém. Eh, my jsme eh, reagovali v konzultacích na to nařízení 1383. Říkali jsme, že bylo dobré vytvořit nějaké pokyny kolem tohoto konceptu a inspirovat se, protože tady mluvíme o poštovním obchodu, inspirovat se definicemi, které má Světová poštovní unie a podle kterých stanoví eh, v celém světě, co je dopis, co je malá zásilka. Nejdřív eh, se to posuzuje podle váhy, potom podle balení a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že to není transponovatelné okamžitě, ale já myslím, že eh, ta velikost, tím bychom se mohli řídit. Já jsem měla foto, které ukazovaly, já nevím, rozdíl mezi kontejnerem a malými zásilkami a tak dále. Zdálo se mi docela zajímavé říci, eh, že by ty pokyny vlastně mohly vycházet eh, také z toho, co už používá univerzálně poštovní unie. Teď eh, snadno zničitelné, no ano, zničitelné s malými náklady, protože my víme, mluvilo se tady o padělcích tabáku a víme, jaké ekologické náklady je třeba vynaložit na ničení tabáku, protože to je nebezpečné, takže se to nedá dělat jen tak, musí se to neustále zalévat, aby ten tabák nevzplál a tak dále. To též s ničením alkoholu v lahvích, musí se to vylít, ty lahve se musí rozbít a tak dále. Zkrátka je k tomu potřeba dost specifické zařízení. Takže není to snadné kabelku můžete eh, rozstříhat, ale není snadné eh, mít eh, nějaký velký objem něčeho, co je ekologicky dost nebezpečné a nákladné ničit. Musíme si uvědomit, co v praxi prožívají celníci při takovýchto konfiskacích. Jinak, co se týká nejvíce konfiskovaných produktů, jsou to, je to skutečně oblečení elektronické výrobky a zase cigarety. Good, well, thank you. Dobře, tak já velmi děkuji a teď přejdeme dál. K tomu poslednímu bloku. A pan Štole ještě, prosím. Já vielen Dank. Děkuji vám za slovo. Já jsem jenom chtěl eh, zareagovat na otázku, která byla namířena přímo na Německo. Otázka zněla v podstatě, které zásilky vedly k dramatickému nárůstu v roce 2010, zda to byla zvláště léčiva. Nikoliv, nebyla to zvláště léčiva. Eh, asi 45 případů léčiv bylo také v eh, oblasti poštovního styku, zvláště to byly lifestyleové výrobky, nemusím to blíže rozvádět. Zvláště eh, to bývá nakupováno s vědomím, že se nejedná o legální produkty, takže my zde eh, spolupracujeme úzce také s farmaceutickým průmyslem a s eh, oblastmi kreditních karet. A někde ta cenová výhodnost vede u některých spotřebitelů k tomu, že prostě jsou ochotní riskovat zdravotní rizika. Ten Arus v roce 2010 bylo ve spojení s eh, mistrovstvím světa ve fotbale. Byla to zvláště trička eh, s fotbalovými logy, která byla produktována v Tajsku a byla objednána pro různé oslavy fanoušků, kde asi bylo příliš drahé pro spotřebitele nakoupit originál za 80 euro a tak eh, pro soukromé užití používali, objednali jednotlivá trička pro soukromé oslavy. Děkuji vám tedy za toto deskriptivní a jednoduché vysvětlení. Budeme mít e, olympijské hry, takže e, možná, že s tím budete mít mnoho práce, když e, sportovní e, akce spouštějí e, tak, e, takovouto činnost. Takže e, Nyní se podívejme na další věc, která je velmi zajímavé, a to je zboží v tranzitu. Máme zde čtyři řečníky a já bych je prosil, aby se drželi přiděleného času. V první řadě to bude pan Richard Bergstrom, který je generálním ředitelem EFPIA. Dále zde máme eh, paní Nina Lili z Beneluxu, za, eh, která eh, bude Eh, dále pokračovat a já tedy dávám slovo prvnímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo, pokusím se. Ještě jednou se eh, omlouvám za Richard Bergse, který nemohl přijet, protože eh, to bylo velmi narychlo. Já jsem místo předsedou jednotky pro padělané zboží, takže Eh, pohovořím eh, napřed pár slov o EFPIA. Je to Evropská federace farmaceutických průmyslů a asociací eh, zajišťujeme 630 přímých pracovních míst v Evropě, protože našimi členami, členy jsou všechny největší farmaceutické firmy. Pokud jde o zboží v tranzitu, možná bych se chtěl předtím vyjádřit k některým dalším věcem, o kterých se zde hovořilo, protože FPA se zaměřuje eh, na eh, boj proti padělaným léčivům, nebo jsou to léčiva, která nemají žádnou aktivní látku, obsahují žádnou aktivní látku, anebo dokonce škodlivé látky takže e, jsou to e, výrobky, které jsou velmi rizikové pro zdraví spotřebitelů, mohou způsobit i smrt. A pokud jde o zboží v tranzitu, tak to je velký problém, protože e, WHO odhaduje, že až dvě třetiny léčiv v rozvojových zemích může být padělaných a je to proto, že se nevyrábějí mm, v dané místě, proto se dopravují do jiných zemí. A vzhledem eh, k pozici geografické eh, Evropy E, na mapě světa, tak jsme se stali jakýmsi přepravním uzlem e, od, e, přes bruselské letiště. Chodilo la antimalarika do Afriky, která neměla žádné aktivní látku, takže ti, kteří, pacienti, kteří měli být léčeni, nebyli léčeni a tím pádem to Eh, mohlo vést eh, k jejich umrtí a navíc eh, to vede i ke zvýšení rezistence na antimalarika jak jsme zjistili jsme v některých zemích, že se objevila rezistence na ta, tyto léky. Děje se to tež, co se děje v případě antibiotik a dalších léčiv. Takže si myslím, že je to velmi závažná věc a musíme tedy věnovat velkou pozornost padělaným léčivům, která transitují přes Evropu. A máme určité eh, obavy, které vyplývají z toho návrhu eh, komise, protože zde se nehovoří o eh, kontrolách padělaných léčivech, která transitují Evropou. Eh, nevěnuje se pozornost otázce veřejného zdraví, ale já si myslíte, aby zboží, které transituje přes Evropu, bylo prověřováno z hlediska padělků. Je to kontrover... Nemělo by to být kontroverzní. Bohužel v roce 2008 eh, došlo eh, eh, k tomu, že mm, porušení zákona o duševním vlastnictví způsobilo spíše takový rozruch a Eh, eh, bylo to takové eh, popletené. Jinak vyplývá z toho, že, nebo mohlo se zdát, že nemáme o to zájem. V roce 2009 naše pozice zazněla zcela jasně a podle našeho názoru se objevilo jenom malé množství případů v roce 2000, v druhé polovině roku 2008 a v roce 2009 se všechna pozornost soustředila na spoždění eh, a říkalo se, že to spoždění je kvůli kontrolám Eh, takže z toho možná vyplynulo to, že se vypouštilo zboží pouze transitující a chci tedy na tomto eh, příkladu uvést, že je třeba dělat kontroly a zaměřovat se na kontroly léčiv, která Eh, jsou padělaná a transitují, pokud chceme tento problém eh, řešit. Dnes odpoledne zazněly i některé další věci, například ty malé zásilky, protože je zcela zřejmé, že pro nás je to velmi významná věc, protože léčiva jsou eh, perfektní věc, která se dá posílat formou nemalých zásilek, protože je to malé, pokud jde o objem a má to zároveň velkou hodnotu. A je e, e, tento problém zde je, protože se velmi šíří nelegální léčiva e, po internetu. Měli jsme záchyty, ve který, ale jsme zjistili, že léčiv, 86 eh, zadržených léčiv bylo v malých zásilkách. Interpol se soustředil čistě jenom na Spojené království. Šlo o milion mm, zásilek, zachyc, o, o milion o, o milion prostě předmětů, o milion léčiv zachycených během pouhých eh, třech dnech na frankfurtském letišti eh, bylo zachyceno obrovské množství milionové eh, léčiv, falešných léčiv v obálkách. Takže právě proto velmi podporujeme zavedení takového procesu, který bude se zabývat okamžitou likvidací těchto léčiv, protože nelze podceňovat zdravotní rizika. Na základě našich konverzací s celní zprávou můžeme říci, že celní zpráva říkala, že e, ta čísla je zcela zahltila a že e, potřebovali i, i, i e, pět, že potřebují pět minut, aby zpracovali každou otevřenou obálku, ve které bylo problematické zboží, takže toto je třeba taky nějak eh, zefektivnit. Eh, hovořilo se o myslím si, že je třeba se zaměřit na zdroj problému a ne jenom na eh, záchyty. Jinak my sdílíme informace, co nejvíc informací s celní zprávou eh, týkajících eh, se eh, nezákonného chování, 62% léčiv nakoupených z ilegálních v, ile, online, nakoupených online v ilegálních lékárnách bylo buď padělaných a nebo nestandardních. 95 lékár nabízelo i léčiva, která se dávají pouze na předpis. Jde zase o tyto nelegální lékárny, takže vidíme, že je zde Eh, obrovský význam a obrovské nebezpečí těchto lékáren. Dále se chci zmínit o spolupráci se SES e prostředkovateli, protože je třeba sdílet informace i s tím, kteří provádějí eh, které přepravují toto a e, nejenom sdílet informace, ale sdílet také služby a náklady. V rámci této spolupráce sdílení informací je věc, e, která musí zde být zahrnuta. A jinak chci ještě jenom e, říci, že zboží v tranzitu je zcela kritickou záležitostí, zde chybí a role a odpovědnost, kterou má Evropa, Eh, v tom, aby eh, toto eh, falešné zboží se nedostalo někam jinam, se není dostatečně plněna, protože je třeba přijmout kroky, kterými budeme chránit nejenom své vlastní pacienty a spotřebitele, ale i spotřebitele jinde. A za soustředěním se na malé zásilky eh, můžeme zabránit tomu velkému přílivu malých zásilek, které jdou do Evropy nebo pře, eh, pro, eh, přes Evropu a všichni zprostředkovatelé v těch stále rostoucích službách tak si lépe uvědomí svoji úlohu a budou moci lépe pracovat. Děkuji vám, pane předsedo, za čas a za pozornost. Děkuji vám. Trochu jste překročil čas a dal jste nám spoustu zajímavých informací k, tomu provoka- k tomuto provokativnímu tématu. Podívali jsme se na to z hlediska farmaceutického průmyslu a nyní pohovoří paní Malo, eh, která eh, je z Asociace pro generická léčiva. Máte slovo 10 minut. Thank you. I would like to thank... Děkuji. Já bych chtěla poděkovat výboru IMCO a panu předsedovi za to, eh, že mě sem pozval a dal mi možnost eh, tady prezentovat eh, naše názory. Já tedy reprezentuji eh, zhruba tisíce podniků ve 34 evropských zemích v současné době. Produkujeme generika v docela velkých objemech. Máte to tady vidět na tom slajdu zaměstnáváme 150 tisíc lidí a jsme v současné době jedním eh, z nejkonkurenceschopnějších eh, sektorů v Evropské unii. Eh, po vypršení patentů mohou být ceny sníženy o 30 až 90 a 10 až 30 společností může si konkurovat v rámci jednoho produktu. Já bych vám chtěla říci, jaký je náš názor na to nové nařízení, které navrhuje Evropská komise. Nejdřív bych chtěla říci, eh, že padělání a internetový obchod eh, a celá tato globalizace jsou velmi důležité nové výzvy. Naše organizace EGA vítá eh, snahu Evropské komise a členských států bojovat proti padělání a proti dovážení padělaných léků do Evropské unie. Padělání léků je eh, zločin, který ohrožuje eh, zdraví našich eh, občanů. A myslím si, že je velmi důležité v tomto kontextu rozlišovat generika od padělaných nebo falešných mléků, léků. Generické léky totiž musí odpovídat velmi přísným normám a jsou v podstatě stejně dobré jako ty původní léky, kdežto padělané léky jsou podstatě falešné produkty, které neodpovídají normám a mohou být nebezpečné pro veřejné zdraví. Kvůli těmto problémům s padělky byly několikrát omylem zadržena i generika. To se stalo v několika zemích. Je tady ten nejznámější případ, ke kterému došlo v Nizozemsku, tehdy bylo zadrženo několik eh, zásilek od různých eh, společností, které posílaly tyto zásilky do Brazílie, Kolumbie a Peru. Celní úřady v Nizozemsku toto zboží, které bylo v tranzitu, kvalifikovalo eh, jakožto eh, zboží, které bylo vyrobeno v Nizozemsku a vzhledem k tomu, že patent ještě platil, bylo, eh, byla spochybněna jejich legálnost. Ovšem v tisku se potom o tom mluvilo jako o padělaných lécích, což velmi poškodilo průmysl s generickými léky. Víte, že pak došlo k diplomatickému incidentu mezi Evropskou unii, Indií a Brazílií. Evropská komise se snažila toto řešit tím, že chce navrhnout teď eh, ten text nového nařízení a já se k němu hned vyjádřím. Ta otázka tranzitu eh, se řeší eh, v 17. úvodním ustanovení tohoto návrhu. My ho chápeme tak, že když celní úřady zjišťují, zda bylo porušeno duševní právo, budou zabalovat léky jen v případě, že je obava, že by se mohly dostat na evropský trh. To je tedy jen v případě léků. My jsme pro, ale obáváme se, že to není dost jasné a že celní úřady nebudou schopny skutečně posoudit, zda je tam nějaké takovéto riziko nebo ne, jak to budou vědět. A myslíme si, že potřebují eh, v tomto nějakou pomoc, možná nějakými pokyny, nebo nějakým novým článkem v textu, nebo vylepšením toho úvodního ustanovení, to už eh, záleží na parlamentu, ale my, jakožto průmysl, průmysl navrhujeme, aby eh, byly eh, vytvořeny pokyny v tom smyslu, že celní úřady budou být schopni skontaktovat adresáta a zjistit, zda tento lék má oprávnění být uveden na trh v dané zemi jestli je v současné době eh, na, na substitučním seznamu. A pokud se nic takového neděje, pokud tomu tak není, znamená to, že daný lék nemůže být uveden na trh eh, v daném státě, tudíž eh, neexistuje žádné riziko, že se na ten trh dostane. Konec konců celní úředníci také mohou žádat společnost, která produkuje generika, o dopis, ve kterém společnost jasně řekne, že tato zásilka není zamýšlena pro členský stát. To by pomohlo celním úřadům, aby zhodnotili situaci. A potom je tady otázka té definice, protože eh, je tady rozdíl mezi porušením patentu a padělkem. Porušení patentu je když kdežto padělek to je v podstatě nelegální využití značky, zneužití značky. A potom je tady ta třetí kategorie, když tedy máte nějaké zboží, u kterého je podezření, že porušilo patent. A spory, které se týkají patentů, nesmí být směšovány s paděláním léků. Abych vám vysvětlila ten rozdíl. Například kabelka Louis Vuitton je samozřejmě porušení patentu, ovšem ono to není jasné, o tomhle musí rozhodovat eh, často soudce, ta kabelka je tedy samozřejmě padělek, kdežto u patentů je to mnohem složitější. Ovšem ti, kdo ehm, jsou napadnuti z porušení patentu, by neměli být směšováni se zločinci, jako jsou piráti nebo padělatelé. Eh, v tomhle slajdu vidíte, že když máte padělek léku, je to eh, padělek eh, značky a to je nebezpečné pro veřejné zdraví. Je to lék, který se dostává do nelegálních lékáren, je ten lék nelegálně prodáván, není tam vůbec žádná kontrola, tudíž je to velmi nebezpečné pro spotřebitele, protože ty léky mohou i zabíjet, nebo třeba nemají vůbec aktivní složky a tak dále. Další možnost je tedy to porušování patentů, což se stává v legálním obchodě neustále. Tam není žádné riziko, protože mm, ty léky eh, jsou schváleny našimi regulačními úřady, eh, jsou kvalitní, efektivní, prošly kontrolou kvality, takže tam transparentnost. A tam dochází v podstatě jen k obchodnímu sporu. Je možné napadnout patent, protože si myslíte třeba, že je neplatný už. Takže, aby to bylo jasné, případné narušení patentů eh, pokrývající různé aspekty farmaceutických produktů je otázka obchodních praktik, která nemá žádný dopad na eh, zdraví spotřebitele. Takže abych to uzavřela. Chtěla bych říci, že v návrhu nařízení EGA podporuje úvodní ustanovení 17, co se týká toho tranzitu, ale myslíme si, že celní úřady budou potřebovat eh, nějaké pokyny, aby se vyhly možnosti, že dané zboží zůstane ve členském státě. Také eh, podporujeme mm, tyto definice a myslíme si, že je důležité, aby držitel zboží a adresát eh, mohli být eh, vyslechnuti, aby se mohli hájit, což v tom současném nařízení není. A také, aby jim bylo sděleno, že jejich produkt bude skonfiskován, zabaven. A pokud padne rozhodnutí o zabavení, je třeba, aby to bylo sděleno držiteli a adresátovi do jednoho pracovního dne. Protože se často stávalo, že to zboží bylo dva týdny eh, ve skladu celních úřadů a držitel nebo majitel to vůbec nevěděl, protože mu to nikdo neřekl. Také si myslíme, že je důležité, aby eh, nebyly odebírány vzorky, protože tohle se eh, několikrát stalo a potom byly ty vzorky zneužity v soudních řízeních. A myslíme si, že to eh, není správné, protože musíme chránit hospodářskou soutěž. A potom ještě nakonec my bychom chtěli, aby léky byly považovány eh, za eh, produkty, které se skazí, aby nebyly tedy zadržovány déle než tři dny protože v případě, že jsou potom odeslány, musí odpovídat dobrým distribučním praktikám. Například ve Velké Británii nemohou být eh, zadrženy déle než pět dní. Takže podezření na padělek eh, nemůže být použito jakožto výmluva pro zadržení eh, generik v tranzitu a myslíme si, že celní úřady by se měly soustředit na skutečné problémy zneužívání značek, což je běžná praxe zločinných organizací. A nakonec bych chtěla Evropský parlament požádat, aby eh, nenarušoval možnost přístupu k generickým lékům, které si mohou dovolit i chudí lidé. Děkuji. Sorry for, for being a bit too long. Promiňte, že, jsem, že jsem mluvila moc dlouho. Well, thank you very much indeed. Uh, and, uh... Já vám také velmi děkuji. Eh, to byla velmi informativní a máme konec konců i vaše slajdy, které se můžeme ještě prohlédnout. A teď eh, s potěšením přivítám Nila Narmena, který je místo předsedou FESI, Federace mm, Evropského průmyslu pro sportovní zboží a také eh, ředitelem IP Puma. My jsme tady už slyšeli o těch, eh, o tom zboží životního stylu. Já myslím, že to je vyloženě vaše parketa, takže vás tady dnes vítám. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane předsedo, vážený eh, zpravodaji. Jsem velmi rád a je pro mě velká čest, že jsem byl pozván na toto veřejné slyšení a nebudu vysvětlovat, proč je pro náš průmysl tak důležité se účastnit takovýchto veřejných slyšení a hovořit zde, protože průmysl sportovního zboží je jedním z těch, eh, který je nejvíc poškozen tím jevem, o kterém dnes hovoříme. A já jsem zde jménem FESI, to je eh, Federace E, evropského průmyslu pro výrobu sportovního zboží a my zastupujeme zájmy 1800 výrobců sportovního zboží ve Evropě kteří jsou členy federace, tak jak vidíte na tomto slajdu. A my pod tento e, průmysl e, zaměstnává 640 tisíc zaměst, eh, eh pracovníků ve 27 unie a náš obrat je 65 mili, miliard euro. Máme řádné členy, které vidíte zde a já budu diskutovat o eh, tom eh, návrhu eh, revidovaného eh, nařízení. Pokud jde o zboží v tranzitu, kterým se já zabývám, chtěl bych eh, zhodnotit eh, návrh komise celkově. Eh, Zpočátku pozitivní je to, že pokrývá veškeré, veškerá práva duševního vlastnictví, včetně, včetně paralelního obchodu a že se zabývá kvalitativními distribučními systémy v evropské eh, hospodářské oblasti. Ale my bychom eh, a hlavní argument, proč to podporujeme, je ten, že zjišťujeme, že je čím dál tím více zásilek paralelního zboží, kde se objevuje jak eh, nepadělané, ne tak padělané zboží a chválíme taky zjednodušený postup a povinné e, používání, protože to je velmi důležité pro značky, jako jsme my. Umožňuje nám to chránit práva duševního vlastnictví. Ale chtěl bych taky říci, že zde jsou některé věci, které naše členy velmi znepokojují. Za prvé jde o to, že ten návrh komise ne, eh, nepočítá s žádnou odpovědnost zprostředkovatelů, to znamená eh, dopravců, tak jak o tom říkal eh, pan Van Per, a je velmi těžké, abych se nezmínil abych se nevyjádřil k jeho stanovisku, protože si myslíme, že je neférové veškeré náklady, veškeré břemeno nákladů eh, převést pouze eh, na eh, držitele práv duševního vlastnictví s tím, že ten, kdo to zboží eh, přepravuje, nebude žádnou odpovědnost v tomto smyslu mít, protože tito lidé jsou s těmi, kdo eh, padělávají eh, daleko bližší kontakt než my. Fakt je, že oni nejsou smluvní stranou, ale pravda je, že sami zjišťují mnohdy, že adresát je e, falešný a e, navíc mohou e, skládat nebo dopravovat zásilky na místo, které bude Eh, průhledné a za, které, za který budou mít eh, adresát odpovědnost, takže si myslím, že je možné eh, do tohoto nařízení nebo do tohoto návrhu dát nějakou úpravu, která, podle které se budou tyto náklady sdílet, nebo že je dokonce bude mít čistě někdo jiný než držitel práv. Potom, pokud jde o zboží v tranzitu, to je další věc, která nám dělá starost stejně tak jako eh, malé eh, zásilky. Pokud to zboží eh, transitující nebude zadrženo na evropských hranicích, tak vlastně nebude už moc o čem mluvit, protože když tam nebudou malé zásilky a zavazadla cestujících, tak potom padělatelé využijí všech těchto mezer v zákoně a my už tuto zkušenost máme ze míst, jako je Mexiko nebo Jižní Afrika, kde padělatelé využívají těchto nedostatků k tomu, aby své produkty nebo aby produkty distribuovali. Zboží v tranzitu, pokud nehovoříme o padělaném, ne, to nemusí se týkat jenom padělaného zboží. Zde hovoříme také o zbraních, no, o e, nuk, e, částech nukleárních zbraní a tak dále. Máme zde zkušenosti, že e, afričtí uprchlíci e, do Somálska nebo do Panamy když něco povezou, tak nikdo nemůže říci, my je nemůžeme kontrolovat, oni jsou v tranzitu. My bychom byli velmi rádi, kdyby toto ustanovení bylo ještě eh, přeskoumáno, protože opravdu je nemožné, aby eh, držitelé práv eh, nesli veškeré náklady především pokud eh, a, a nemohou nakonec ani žádným způsobem kontrolovat pohyb tohoto zboží, zvlášť pokud hovoříme o zboží, které transituje. Zboží, které eh, zachytí celní zpráva, jde do skladu, ale eh, malé zásilky uniknou veškeré pozornosti celníků. Abych dal příklad, v roce 2008 7 všech záchytů na, celních, na celnicích bylo z tranzitujícího zboží a celková částka padělaného zboží v těch 7 eh, všech zachycených nepromiňte, 42 padělaného zboží bylo zachyceno v 7% zásilek, které transitovaly. To znamená, že když nebudeme kontrolovat tyto zásilky a pokud to je Toto, e, e, toto zboží tam nezachytíme, tak budeme mít spoustu nebo velké množství padělků, které se budou pohybovat. Pokud jde o práva a ochranných práv ve smyslu ochranných známek, tak zde máme především léčiva a generika. Je třeba přesně rozlišit mezi patenty, ochrannými známkami a generiky, protože jde o úplně odlišné věci a pokud slyším, že eh, podle eh, eh, řešení nebo dohody mezi Evropskou unii, Indií, Indií a Brazílií, tak kde se říká, že Evropa nebude zastavovat žádná léčiva, tak je pro mě jasné, že vlastně bude choď, eh, se bude přepravovat velké množství padělaných léčiv. To je z mé strany všechno. Děkuji vám za jasnou prezentaci i za příklady. My všichni víme, jak je to téma složité, jak vidíme, že je třeba vyvážit zájmy. A nakonec si eh, vyslechneme prezentaci našeho experta z praxe z Nizozemska, pana Luk de Bliek, z, německé, eh, z, pardon, z nizozemské celní zprávy. Velmi vás vítám a těšíme se na eh, váš pohled na věc. Eh, Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání, že zde mohu hovořit o tom, jak celníci zacházejí s ochranou práv duševního vlastnictví. Je to aktuální a důležité téma. Udělám vše proto, abych se vešel do vymezeného času. Budu hovořit nizozemsky, ale mý kolegové v Hágu připravili PowerPointovou prezentaci, která je v angličtině, aby se vám sledovala přednáška lépe. Já začnu od konce a sice schrnutím své prezentace. A to v pěti bodech. Za prvé, v souvislosti s stávajícími zájmy, jako je zdraví a bezpečnost eh, spotřebitelů v eh, Evropě a mimo ní, Nizozemsko podporuje revizi stávajícího nařízení týkající se Eh, celních orgánů a práv duševních vlastnictví. Za druhé žádáme, aby pokud možno byla zachována neutrální role celních orgánů. Za třetí Nizozemsko sdílí názor Evropské komise, že zde musí eh, výrobci, eh, kteří jsou držiteli práv, mít kontrolní roli. Za čtvrté, co se týče léčiv v tranzitu, tak dnešní vystupování Eh, celních orgánů. Nizozemská je v souladu s eh, politikou třetích zemí a za páté, co se týče revize, žádáme, aby byla zohledněna i práva ochranných eh, známek a dalších případů, jako jsou například generická léčiva v tranzitu. Dovolte mi nejprve říct něco k hlavnímu tématu dnešního dne a to je, jsou celní orgány působící ve věci vymáhání práv duševního vlastnictví protože je to takové balancování. Celníci balancují mezi zájmy držitele eh, práv duševního vlastnictví a zájmy jiných aktérů na trhu, jako jsou například spiritéři a přepravci. Ale je zde i další cvičení v rovnováze. Celníci se nacházejí na rozhraní. Na jedné straně jsou zde neharmonizovaná práva duševního vlastnictví, která se liší stát od státu v EU a na straně druhé je v EU harmonizován postup eh, provádění úkonů celních orgánů. Jistě víte, že se jedná o velkou eh, výzvu, při realizaci práv duševního vlastnictví celními orgány. I toto je mm, balancování. Mám zde na mysli například internetový prodej. Zde celní zpráva balancuje mezi zájmy zdraví a ochrany spotřebitelů a na druhé straně právě duševního vlastnictví výrobců obchodovaného e, zboží. Já tedy podporuji to, že váš e, výbor se tímto tématem dnes zabýval také již dříve na vašem zasedání, kdy jste probírali drobné zásilky. Než se budeme věnovat otázce tranzitu, dovolte mi poukázat na to, že vzhledem k tomu, že e, celní orgány dělají různé delikátní úkony, o nich jsem hovořili, e, je efektivita vystupování celních orgánů při vymáhání práv duševního vlastnictví závislá na tom, aby celní orgány i nadále mohly mít trvale nezávislou nestranou roli. To by bylo poškozeno v naší zemi, kdyby celní orgány například museli převzít novou další zodpovědnost, jako eh, například poskytování eh, jistoty eh, jistiny majiteli zboží a nebo určování práv což by pro Nizozemsko vyplývalo z momentálního návrhu přepracování. A nebo třetí příklad eh, je definice padělku, tak jak je momentálně formulována v návrhu. Tato definice říká, že padělky jsou zboží, které eh, je subjektem nějaké akce, která porušuje ochranou známku, jenomže něco takového Eh, si žádá, aby tato akce byla právně eh, posouzena a celní orgány by tak museli právnicky posuzovat, zda byla poškozena ochranná známka a to by podle mého názoru eh, už bylo v rozporu s nestraností celních orgánů. Domnívám se, a už o tom také hovořil zpravodaj ve svém úvodu, tak já se domnívám, že potřebujeme další diskusy o změněné úloze celních orgánů v souvislosti se změnou nařízení. Dochází také k balancování v oblasti transitního zboží. Principiálně eh, boj celních orgánů proti porušení práv duševního vlastnictví znamená zasažení do proudu zboží. To znamená, že se celní orgány eh, vměšují do něčeho, co může být v nesouladu s eh, právem volného tranzitu, jak je to předepsáno v eh, mezinárodním obchodním právu. A to by mohlo vést ke konfliktům mezi eh, rozvíjejícími se zeměmi a EU. Příkladem je například tranzit léčiv, která eh, zadržela nizozemské celní orgány, protože zde bylo možné porušení práv duševního vlastnictví. Eh, pak se případ eh, projednává eh, na úrovni VTO a nyní se hledá nová rovnováha při práci celních orgánů a vymáhání práv duševního vlastnictví. Jedno z řešení může být například tento návrh přepracovaného změní, změní. Eh, ještě se o tom zmíním, nebudu hovořit o minulosti, ale o současnosti a budoucnosti. Ale dovolte mi nejprve podtrhnout trvalý význam dalšího aspektu. A to je výkon práv duševního vlastnictví. Tento aspekt se týká správné, eh, řádné spolupráce mezi držiteli těchto práv a eh, státními orgány. Držitelé práv by měli mít eh, právní nástroje k tomu, aby použili celní práva tak, aby mohli vykonávat svá práva duševního vlastnictví a abychom zabránili zbytečným průtahům, nemus- neměli by dělat nic dalšího. Na druhou stranu také celní orgány v Nizozemsku se snaží zabránit prodlužování postupu. Proto mě těší, že komise ve svém návrhu pro přepracované znění také zvolila tento dvojí přístup. V této souvislosti Evropská komise v roce 2009 zahájila dialog mezi jednotlivými orgány celní zprávy v EU a zástupci farmaceutického průmyslu. Z toho vzešlo společné prohlášení, kde tyto věci byly ještě jednou formulovány. Výkon ze Eh, práv duševního vlastnictví ze strany nizozemských civilních orgánů je v oblasti tranzitu ovlivněné eh, judikaturu. Eh, případ v roce 2008 už zde byl zmíněn. Zde Nizozemsko reagovalo na základě výroku nejvyššího soudního orgánu Nizozemska, že Eh, se nesmí omezovat eh, přeprava zboží a na druhou stranu je třeba také zohlednit možnost výkonu práv. U Evropského soudního dvora se nyní řeší případ Philips a Nokia, takže my čekáme, jak eh, tento případ dopadne. Nizozemsko se domnívá, že u legitimních generi- generických léků by se nemělo hovořit o porušení práv duševního vlastnictví a celní orgány by eh, toto zboží neměly zadržovat. My tedy nepodezíráme léčiva, že porušují mm, právo duševního vlastnictví, pokud víme, že to je zboží v tranzitu a hodláme takto postupovat nadále, dokud eh, nebude v této věci nová legislativa nebo judikatura. A těšíme se Eh, na to, jakým způsobem přepracované znění odrazí výsledek projednávání u Evropského soudního dvora. Uvědomuji se, že zde je prostor pro diskusy v oblasti padělaného zboží v souvislosti s ochrannými známkami. Z právnického hlediska se domnívám, že pozice jiný, jiného typu zboží, než jsou léčiva, eh, jiných padělků, než jsou léčiva, je třeba objasnit a proto souhlasím eh, s tím, co zde říkal zástupce INTA, kdy se hovoří o tom, že recast předepisuje různé formy testování u různých kategorií zboží. Důležité je, jak zajistit ochranu zájmu třetích zemí při zboží v tranzitu. Například u generických léčiv mají zájem na tom, aby eh, toto zboží bylo puštěno dále, ale například pokud se jedná o padělané e, léčiva, tak e, tam je jejich zájem, aby e, toto zboží bylo zastaveno. To je nyní přeneseno na celní orgány a zde podle našeho názoru návrh je ještě příliš nejasný. Samozřejmě jsme plně ochotní ve spolupráci s komisí udělat vše pro to, aby tento návrh byl dostatečně jasný a naštěstí jsme také dnes už eh, slyšeli různé návrhy, jak eh, dané přepracované znění zlepšit. Trochu jsem překročil svůj čas, ale dovolte mi schrnout ještě jednou eh, moji přednášku. Takže za prvé, v souvislosti se stávajícími zájmy, jako je bezpečnost a zdraví spotřebitelů v Evropě a mimo ní, Nizozemsko podporuje revizi stávajícího nařízení týkající se celníků a IPR. Za druhé, u této revize žádáme, aby byla pokud možno zachována neutralita celních orgánů. Za třetí, Nizozemsko sdílí názor eh, komise, že přepracování směrně, eh, nařízení má eh, přinést také roli pro držitele práv duševního vlastnictví za čtvrté, co se týče eh, léčiv tranzitu, tak eh, vystupování nizozemských celních orgánů je v souvislosti s, v souladu se stávající judikatorou a za páté při přepracování je třeba také zohlednit eh, práva duševního vlastnictví a ochranné známky u, v jiných případech, než jsou generická léčiva v tranzitu. Děkuji. Já vám děkuji za to velmi jasné prohlášení na konci. Myslím, že bylo docela zajímavé vidět, zda všichni panelisté souhlasí eh, s vaším schrnutím. Protože to byl takový základ eh, pro další práci. Tak máme ještě nějaké otázky? Pan zpravodaj, paní Ruleno? Nic nemáte? No tak v tom případě, abych uzavřel toto kolo, si myslím, že by bylo dobré, kdybych se vrátil k panu Polenovi a zeptal se ho, jestli má nějaké reakce na to, co tu bylo řečeno, řekněme minutu nebo tak. A pokud by si přáli vzít slovo další řečníci, prosím, a potom dám slovo paní Edili, aby eh, zareagovala na to, co tu bylo řečeno. Tak zhruba na pět minut a potom dám ještě slovo zpravodajové a myslím, že to stihneme včas. Pokud by ovšem někdo další eh, z našich panelistů chtěl něco říci, vidím pana Newmana dobře. A samozřejmě bych tady měl také asi zohlednit eh, přítomnost eh, polského předsednictví. A pak tady ještě máme řečníka z komise. Dobře. Tak. Doufám, že se tam všichni vejdete. Snad nebudete mluvit příliš dlouho. Tak nejdřív reakce pana Pulina a dalších, protože jsme tady vyslechli docela zajímavé prezentace, takže bych chtěl nějaké reakce. Pane Puline, prosím. Já myslím, že budu mluvit spíš půl minuty než tu minutu, podle toho, co jste říkal. Já myslím, že to, co jsme tu slyšeli, eh, byl docela pozoruhodný konsensus mezi námi všemi, kudy by se to mělo dál ubírat. Eh, víceméně si všichni uvědomujeme, jaké je to riziko a nebezpečí ze strany padělaných výrobků, že je třeba v rámci Evropy proti ním bojovat eh, také proti tranzitu do jiných zemí. A myslím si, že se tady také dost shodneme na tom, že legální generika v tranzitu, která prochází Evropskou unii, by měla mít možnost eh, být odeslána tam, kam jdou. Já myslím, to tady jasně říkalo, říkal to i kolega eh, z nězozemských celních úřadů. Máme dohodu mezi farmaceutickým průmyslem a celními úřady, takže z mého hlediska je velmi jasné, jak se dál má situace vyvíjet. Děkuji. Yes, no, no, já bych jen chtěla dodat, že si myslím, že je velmi důležité, aby celní úřady měly dostatečné pokyny, já nevím, možná nějaké oficiální pokyny nebo nějaké nějak možná mohli spolupracovat eh, s průmyslem generik, mohli by mít třeba seznam firm, které produkují generika a pokud mají nějaké podezření, tak by nám mohli zatelefonovat rovnou, aby nezdržovali zbytečně generické léky, obzvlášť když vědí, že jsou tady jen v tranzitu. Tak to je první věc. A druhá, myslím si, že je velmi důležité, aby celní úřady měly dostatečnou podporu, aby mohly skutečně bojovat s těmi falešnými nebo padělanými léky, které eh, mají eh, padělanou značku. Děkuji. Mr. Nareman. Pan Nareman? Ano, jen obecná připomínka. Já bych ocenil, kdyby evropští poslanci, až budou jednat o tomto návrhu, měli na paměti, že padělání je skutečně závažný trestný čin. Pan Kristof Zimmerman už mluvil o tom, jaký to může mít dopad na spotřebitele, jak je to nebezpečné zdraví, ale neřekl, jak se ty padělky vyrábí jak to poškozuje životní prostředí, eh, jaké jsou ty pracovní podmínky, často mm, se tam jedná o práci dětí. Lidé, kteří eh, bojují proti eh, padělkům, jsou často ohrožováni. Neříkal, že celní úředník, který se zabývá IPR v Durban Harboru, byl letos zastřelen čínskými padělateli. Takže padělání je skutečně závažný trestný čin a já nechápu ani jak si z pohledu spotřebitele, proč mluvíme o padělcích v zavazadlech pasažérů anebo v drobných zásilkách. Padělek je prostě padělek, je jedno v jakém objemu, v jaké kvantitě. Já myslím, že tady je také o signál, jaký vyšleme spotřebitelům. Mluvíme tady o světách a tak dále, ale myslím si, že eh, budeme vysílat špatný signál, když nebudeme dodržovat drobné zásilky eh, nebo když nebudeme eh, zabavovat ty padělky v zavazadlech pasažérů. Děkuji. No i já se ještě vrátím k panu Dobrekovi, protože on pochází z té strany praktiků. Ale ještě je tady pan Newman, takže prosím a potom Chce ještě někdo další něco říci? Ne, tak pan Newman, prosím. Děkuji. Velice stručně, možná to výboru a zpravodaji pomůže. Asi si pamatujete na ten případ eh, s Nokií. Tehdy tam nešlo o žádný obchodní zisk ale Nokia šlo o to ukázat, co e, spousta držitelů práv duševního vlastnictví považuje za skutečný problém. To rozhodnutí případu Nokia proti Philipsu má být vydáno příští týden a ty argumenty, které e, Nokia a Philips používali, e, byly z textu toho nového nařízení vyškrtnuty do značné míry, takže mě docela zajímalo, co na to řekne komise. proč podle toho nového návrhu je ještě možné tedy se zabývat otázkou transitního zboží. Mně se rozhodně zdá, že dnes tady panuje docela široká schoda. Myslím, že by bylo dobré, abychom jednali už teď, protože si nemyslím, že budeme mít další takovou. to možnost. Děkuji. Dobře, a teď poslední slovo. Pan Debrie. Debrík. Já děkuji, ik heb Děkuji. Já vlastně už nemám moc, co bych dodal. Já plně souhlasím s tím, co zde říkal předřečník, že zde panuje vysoký, vysoká míra koncenzu nad tím, že celní orgány musí mít ty správné kompetence, tak aby eh, mohly vykonávat oprávněné zájmy všech stran. A to je velice potěšující konstatování, které zde můžeme takto říci, takže já děkuji. Eh, dobře, eh, takže dříve než dám slovo zpravodaji, aby to shrnul, využiji přítomnost komise a rady, vítám je. Eh, myslím, že máme zde v první řadě pana Velasko z DG Trade, máme zde paní Kavarino z DG Tax a také zde máme pana Sendra z polského předsednictví a všichni by se rádi vyjádřili. Takže začneme panem Velaskem, pak paní Edry a skončí předsednictví. Takže pan Velasko, máte zhruba pět minut maximálně. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mi dal příležitost se vyjádřit. Rád bych se vyjádřil k tomu, o čem se zmiňovalo několik řečníků, kteří hovořili o nutnosti spolupráci s třetími zeměmi a nutnosti zaměřit se na ten problém u zdroje, protože jinak eh, běžíme až za problémem a nedostaneme a nikdy to nevyřešíme. Toto je hlavní aktivita DG Trade. My máme velké aktivity, které které se zaměřují na ochraně duševního vlastnictví a jeho vymáhání ve třetích zemích bilaterálně, multilaterálně prostřednictvím organizací i bilaterálně eh, v případech, že jsme dojednali dohody o volném obchodu s některými zeměmi. Všechny tyto dohody zahrnují i kapitolu týkající se ochrany duševního vlastnictví. Velmi nedávno Parlament schválil dohodu například s Koreou a nyní budeme mít eh, dohodu s Peru a s Kolumbií a eh, připravuje se několik dalších. Kromě toho jsme zahájili dialog s hlavními problémovými zeměmi a nejaktivnějším jsme v Číně. Tam se soustředujeme na konkrétní problémy, které řešíme s místními orgány zapojujeme do toho eh, průmysl a průmysl nás informuje o pozitivních výsledcích někdy. Je to velmi těžký boj, protože jde o technické až po politickou eh, úroveň, ale my jsme neúnavní a eh, ne nezastavíme se. Dále bych chtěl říci, že nařízení o je jakýsi model, je to velmi efektivní eh, nástroj, my v DG eh, Trade ho podporujeme a mnoho zemí eh, se na něj odvolává, když chce zlepšit svůj systém cel. To před, předchozí nařízení bylo považováno za model a my doufáme, že tento, eh, toto nové nařízení se ještě zlepší v mnoha aspektech a že bude inspirací pro vylepšení standardů na celém světě a ke generickým léčivům a k tomu incidentu. My jsme se tomu tím velmi zabývali zeměmi, se zem, pokud jde o země, které se stěžovaly, konkrétně Indie a Brazílie. Vždycky se říkalo, že může být, eh, že eh, je důležité to nějakým způsobem eh, nějak to prostě vyřešit, ale rozhodně nepůjde o žádnou revoluci. E, každopádně ten incident se vyřeší, jakmile budeme mít nové nařízení. Práva duševního vlastnictví ve třetích zemí e, parlament bude moci e, brzy posoudit, jakým způsobem se to daří prostřednictvím dohody o boji proti padělanému zboží. Evropa se snaží zlepšit standard vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. To je velmi důležité spolu s prací, kterou už jsme udělali na tomto nařízení a parlament tedy eh, by bude mít nástroj, který bude sloužit stejným cílům. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám taky. Měli jsme zastoupit. Eh, nebo bylo zastoupení, nebo měli jsme zastoupení v Šangaji a paní a komise jistě byla informována o výsledcích. Paní Edrich, vy se chcete taky k tomu vyjádřit, takže maximálně máte pět minut. To je absolutní maximum. Eh, děkuji, pane předsedo. Vy e, už víte, že obvykle dlouho nemluvím. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste nám dal příležitost si vyslechnout všechny příspěvky, které dnes zazněly od zainteresovaných stran, které podívali se na to z různé perspektivy a to, co jsme dneska slyšeli, ukazuje, že je velká, že, že je podpora e, vůči iniciativě komise a zároveň jsou obavy týkající se vymáhání prav práv duševního vlastnictví na mezinárodním trhu. Zkušenosti ukázaly, že jsou různé aspekty, kterými se musíme zabývat a my se snažíme se na ně zaměřit právě v tomto návrhu. A doufám, že všichni vidí, že se snažíme zachovat rovnováhu mezi různými zájmy, stanovisky a obavami. Eh, pro, eh, protože eh, jedny mají zainteresované strany výrobci, další mají celní zprávy. Pokud jde o malé zásilky, řeknu vám, jaký byl záměr komise. Cílem je podpořit celní zprávy v boji proti nebo v tom problému, který mají, když zachycují malé zásilky. Abych znovu ujistila E, pana Kareu. Tento návrh neznamená, že my e, e, tuto otázku malých zásilek necháváme stranou a že celní, celní zprávy nebudou jednat v případě malých zásilek. Ty malé zásilky se budou čistě jenom definovat a celní zprávy budou jednat jako dřív i v jejich případě. Ty dnešní diskuse a výsledky veřejné konzultace ukazují, že je velmi těžké definovat malou zásilku. My máme zhruba myšlenku takovou, co bychom tam chtěli mít, ale o Problém je, že potřebujeme definici, která by vyřešila problém a zároveň e, vydržela e, po léta takže eh, proto navrhujeme eh, akt pravom, přenesené pravomoci, protože tím se do toho zapojí eh, experti. My jsme už o tom jednali s experty z různých zemích a nebylo nedospěli jsme k žádnému závěru. Je navrženo něk- několik definic malých zásilek a je třeba, třeba tedy rozhodnout. Také je možné tam nemít tu definici, abychom mohli jednat rychle a abychom tak pokryli nové trendy, protože když budeme mít přesnou definici, tak, se, kdy, tak když se objeví nové trendy, bude se muset měnit de, eh, nařízení a měnit definice. Takže my právě chceme přizpůsobit tu definici, aby vyhovovala. Pokud pokud jde o léčiva, stejně tak, jak říkal pan Stoller, eh, musíme rozlišovat mezi eh, politikou a legislativou práv duševního vlastnictví a zdravým, zdravým eh, veřejnosti, protože jsou zde jisté obavy, tý, protože čl, příslušný článek týkající se léčiv bude pokrývat i zboží v tranzitu a protože může představovat zdravotní eh, eh, nebezpečí a rovněž eh, bude stanoveno, jak nakládat se léčivy, které nejsou standardní. Naším cílem je chránit všechny společnosti. Pokud uděláme výjimku z, toho, z této zásady, pak budeme eh, mít problémy s pravidly na ochranu údajů, která teď v Evropské unii platí a to ani nechceme jako občané a navíc to není v mých rukou. A nakonec k otázce tranzitu. Ráda bych znovu ujasnila, že my eh, se řídíme judikaturou soudního dvora a měli jsme případ eh, Nokia eh, a Philipsu e, e, vymáhá duševní vlastnictví spadá e, pod věcné právo. Nezáleží nebo člen, celní zprávy nemohou vytvářet nová práva. Celní zprávy může kontrolovat Eh, zboží za všech eh, okolností. Pokud se zachytí nějaká zásilka, tak pak se zjišťuje, zda jde o porušení práva duševního vlastnictví v eh, příslušné zemi. Komise si uvědomuje, že to je problém. V minulém sdělení komise týkající se strategie duše, práv duševního vlastnictví hovoříme o zboží eh, v tranzitu a o legislativě týkající se ochranných známek. Tak toto tedy všechno teď řešíme v mém DG. Děkuji vám za připomínky a za reakci. A jsem velmi rád, že je přítomno i polské předsednictví, se kterým jsme spolupracovali na textu, takže dám na závěr slovo i polskému předsednictví. Okay. Děkuji bardzo, paní przewodniczący. Čas. Děkuji, pane předsedo. Nemáme moc času. Takže já bych vám chtěl jen krátce říci o tom, co děláme my a zmínit se o některých otázkách, eh, o kterých se tu mluvilo. Jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto veřejného slyšení, protože tady bylo mnoho velmi důležitých prezentací a komentářů a vyslechli jsme si informace, které pro nás na radě budou bez pochyby velmi užitečné, až budeme pracovat eh, na tomto nařízení pro ochranu práv duševního vlastnictví. Existuje hodně oblastí, které je třeba pořádně zanalizovat. Mnoho oblastí, které už tu byly probírány. Vy v Evropském parlamentu zvažujete různé aspekty věci a my na radě také. A často máme podobný přístup jako vy. A mluvíme o podobných problémech. Například komise tady říkala, že je tam problém s tou definicí drobných zásilek. O tom se tu mluvilo i dnes, říkali to odborníci, jestli se to má řešit v nařízení nebo v nějakém aktu v přenesené působnosti. To je věc, o které jsme přemýšleli i my. A já myslím, že v té proceduře spolupráce s Evropským parlamentem jistě najdeme nějaké řešení. Pak je tady eh, ten problém eh, zavazadel pasažérů, jak bychom měli pojímat zavazadla pasažérů a případně padělané výrobky, které eh, v těch zavazadlech najdeme. Měli bychom uplatnit princip nulové tolerance, měli bychom skutečně ověřovat eh, každý výrobek. Je to vůbec možné, nebo bychom k tomu mohli přistupovat trochu uvolněněji. Pak je tam také otázka nákladů na ničení těch drobných zásilek. Dnes jsme si vyslechli různé názory na to, kdo by měl tyto náklady nést, kdo by měl být eh, považován za zodpovědného za tyto náklady. Mnoho komentářů tady upozorňovalo na to, že celní úřady nemají možnost nést tyto náklady, že na to prostě nemají prostředky a to bychom měli také mít na paměti. V současné době na radě se blížíme prvnímu návrhu textu nařízení. 5. prosince zasedne Rada pro konkurenceschopnost a bude jednat o zprávě o pokroku, kterou připravilo polské předsednictví. A já doufám, že v prosinci hm, začneme úžeji spolupracovat se zpravodaji a s komisí, abychom mohli postupovat rychle během polského předsednictví a i potom během předsednictví dánského, které je součástí našeho předsednického tria. Takže já vám ještě jednou velmi děkuji za vaši možnost, za možnost vyslechnout si všechny tyto zajímavé názory a komentáře. Rozhodně je budeme brát v úvahu, až budeme pracovat na tom našem společném nařízení o ochraně práv duševního vlastnictví. Děkuji. Well, thank you very much. Já vám také velmi děkuji. Eh, Bylo od vás moc hezké, že jste tu zůstal celé odpoledne. Takže vám přejeme uh, hodně úspěchů. Pan Kreutzmann s vámi uh, bude v kontaktu, já také. Takže ještě jednou děkuji panu Kreutzmanovi a možná uh, by to tady mohl schrnout na závěr. Malcolm. Děkuji, Malcolme. Ukázalo se, že toto slyšení bylo důležité a bylo správné, že jsme jej uspořádali. Dovolte mi schrnout tři body. Bylo zajímavé, o čem hovořil německý řečník, tedy o tom, jak ten postup týkající se informování držitelů práv zlepšit. To za prvé. Za druhé, nevyhneme se tomu, že budeme muset řešit problém drobných zásilek a definovat drobné zásilky. Obdrželi jsem návrhy komise, jsem si jist, že společně najdeme nějakou společnou definici. Nejde o to, abychom pronásledovali každý padělek, musíme postupovat pragmaticky. A také například příruční zavazadla, ta se momentálně nekontrolují vůbec, ale nemá smysl eh, definovat drobnou zásilku, říci, tam ta kontrola je možná a když někdo vezme s sebou eh, dvě tašky eh, s padělanými hodinkami, ale vezme si je osobně, tak to bude dovoleno. Domnívám se, že to jsou případy, které je třeba nějakým způsobem upravit. Potom zboží v tranzitu, to je jasné téma, které je třeba vyřešit. Každé zboží eh, v tranzitu je třeba stíhat, tam platí nulová tolerance a také se nesmíme vměšovat do patentových sporů v oblasti generických léčiv. Zda se jedná o generické léčivo, které je nebo není schválené. Také zde pán eh, z Nizozemska hovořil o tom, že to možná je, takže lze eh, sledovat padělky, i když jsou zbožím v tranzitu. A zde také komise předložila dobrý návrh, takže já ještě jednou všem děkuji. Um, well just... Dobře, tak abych to ještě uzavřel. Eh, náš další plán, alespoň co se týče parlamentu, je následující. Náš zpravodaj se samozřejmě zamyslí nad vším, co tu dnes bylo řečeno a e, zašle návrhy na změnu 8. prosince, aby to mohlo být přeloženo. Potom o tom budeme mluvit 9. ledna, hned po vánočních prázdninách. Pozměňovací návrhy se budou posílat do 19. ledna a myslím, že spousta z vás nám aktivně zašle spoustu nápadů. A potom se podíváme na pozměňovací návrhy 6.2. a hlasovat bychom tady na výboru chtěli o těch pozměňovacích návrzích 28. února. Což znamená, že hlasovat na plenárce by se mělo 28. 29. března. Samozřejmě závislostně na tom, jak to bude postupovat na radě, pokud dánské předsednictví bude chtít eh, začít o tom jednat, budeme muset změnit časový harmonogram, ale to bude záležet ještě na výboru a na zpravodajovi. Já si myslím, že to bylo opravdu velmi hodnotné odpoledne, obzvláště bych chtěl poděkovat všem našim účastníkům a panelistům za jejich prezentace, spousta užitečného, zajímavého materiálu. Doufám, že s námi zůstanou v kontaktu během celého procesu a samozřejmě, že budeme spolupracovat i se stínovými zpravodaji, politickými skupinami a dalšími dvěma výbory, které se tím zabývají. Takže já vám opravdu velmi děkuji. Děkuji také těm, kteří nás poslouchali na internetu, protože si myslím, že spousta lidí to poslouchalo. A Chci vám jen připomenout, eh, že můžete dostat také náš internetový newsletter tím, eh, že se podíváte na naší webovou stránku, zalogujete se tam. Eh, vždy nás potěší mít nové čtenáře, obzvláště na našich dalších zasedáních, které budou také vysílány po internetu. Takže já vám všem velmi děkuji a přeji vám krásný večer. Oh, and thank you very much. A také děkuji našim tvrdě pracujícím tlumočníkům, jako vždycky.